Takže vás vítám, dobré odpoledne. Zahájíme jednání výboru Ekon po velmi užitečném slyšení o hospodářské soutěži. Nejdříve chci schválit pořád jednání. Děkuji. Za druhé schválíme zápis ze 6. 18. 22. 23. března 2016 schváleno oznámení. Třetí trialog proběhl o PIOBu. Ve středu 13. došlo k úspěšnému pokroku v řadě otázek, včetně požadavku na informace, zahrnující i prohlášení o důchodech a pokroil celou řadu článků. Došlo k kompromisu a jenom několik eh, technických otázek nebylo dořešeno. Další pokrok eh, byl dosažen v oblasti úložišť a klíčových funkcí. Další politický trialog bude v květ, 4. května. A nyní bod 5 nařízení komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení přenesené pravomoci 2015 63, kterým se doplňuje směrnice 2014 59, pokud jde o příspěvky dopředu do mechanismu financování k vyřešení krizí. Máme tu žádost o námitku v rámci aktu přenesené pravomoci, který opravuje předcházející akt přenesené pravomoci. Máme tu oddíl, rozdílný výklad právního dopadu této opravující, tohoto opravujícího aktu přenesené pravomoci. Dostal jsem dopis od pana generála ředitele FISMy, pana Dorsana a tady se vysvětluje a je názoru, že komise tímto aktem přenesené pravomoci nerozšiřuje působnost, ale pouze aktualizuje odkazy na legislativu, která upravila ten druhý legislativní akt, tedy ten původní akt v přenesené pravomoci. Takže výklad eh, komise je takový, že jde o technický odkaz a technický akt. Na druhé straně parlament vyjádřil obavy a požaduje vysvětlení. Zda tomu tak skutečně je, nebo zda některé odkazy, zejména na článek 4, 439b zavádějí další skutečnosti a také jsou tu otázky týkající se toho, zda dochází k retroaktivitě. Takže máme tu několik otázek a jak tomu rozumím, odpověď ovlivní tedy to, jak parlament rozhodne o postupu. A ve shodě se spravodajem a s autorem návrhu na námitku bychom chtěli dát slovo nejdříve komisi, abychom vyslechli jejich vysvětlení a potom povedeme krátkou diskusi na základě vaší informace, co nám tedy sdělíte. A potom rozhodneme o dalších krocích s tím, že máme před sebou eh, celou škálu možností. Takže nyní dám slovo panu Emilianu Tornézovi, zástupci Evropské komise. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Skutečně, jak jste řekl, v našem dopise od mého generálního ředitele jsme se snažili vysvětlit, jaké jsou důvody aktu v přenesené pravomoci, tedy opravný akt přenesené pravomoci, který schválila komise. A dva základní body tohoto opravného aktu přenesené pravomoci jsou tedy obsahová změna týkající se zacházení s bankami, které mají rozvahu, která je pod úrovní 3 miliard. A došlo také tedy k úpravě, jak je uvedeno v, v úvodních ustanoveních křížového odkazu na upravený ECR, zejména na článek 429, který byl zcela nahrazen. A tato změna, jak vidíme v úvodním ustanovení, není obsahová, protože podle aktu přenesené pravomoci z roku 2015 lomeno 62, který mění metodiku poměru pákového efektu. Ta metodika byla změněna v roce 2015. Takže ten opravný akt, který zatím nebyl schválen, pouze uvádí křížový odkaz, aniž by měnil hmotnou stránku tohoto předpisu. A tudíž, jak je uvedeno v dopise, tento opravný akt v přenesené pravomoci pokud jde o zacházení s deriváty, nemá retroaktivní účinek a nerozšiřuje působnost, která je řádně definována v aktu o příspěvcích, ale pouze se týká některých derivátů, ale všech, ne všech derivátů. A jako příklad článek 639 obsahuje odkaz na úvěrové deriváty, které nejsou v působnosti zvláštního zacházení. Tedy, jak jsem řekl, závěrem tedy ta metodika již existovala od ledna 2015 a tudíž eh, nedojde ke změně tohoto právního aktu a nebude se týkat tedy hmotně právního obsahu. Tedy věřím, že to vysvětluje naše stanovisko a jsem připraven zodpovědět veškeré otázky a zcela chápu, že jde o složitou materii. Děkuji. Nyní dám slovo návrhu navrhovateli námitky, panu Hekmarkovi. A mám ještě otázku, ale tu položím nakonec. Gunare, prosím. Děkuji mnohokrát. Komise má celá pravdu a je to složitá věc. A já mám sám pocit, že, že tato věc má vlastně věčný život. A už to trvá dlouho, kdy spolu s paní Ferreirou jsme dospěli k politické dohodě a potom jsme měli za to, že už je, to, že už je po všem. Došlo ke konečnému rozhodnutí a potom se objevil akt přenesené pravomoci a tak dále. Ale taková je situace. Vůbec nic to nevypovídá o tom, že komise potřebovala upravovat to nařízení přenesené pravomoci po CER. A existují různé výklady. Je možno říci, že jsou správné nebo nesprávné, ale existují rozdílné výklady. A je také možné jasně říci, že evidentně to má dopad na to, jak poměřujete, jak definujete platby do fondu. Protože kdyby to nemělo dopad, tak bychom s tím neměli vůbec problém. A tady ústřední otázkou je, jak řešíme ten odstavec 429, tedy odkaz 429. A komise, když opravovala nebo aktualizovala to nařízení v přenesené pravomoci, tak ten odkaz rozšířila. A my jsme měli bilaterální jednání s komisí a shodli jsme se, že to bylo tak či onak. A podle nás došlo skutečně k tomu rozšíření významu. A také si myslím, kromě toho, jak jsme tedy rozšířili ten obsah, tak to má také dopad na prostředky, které se budou vkládat do fondu oproti užšímu výkladu. A jsem trošku frustrován a jsem překvapen byl to, byl to neformální příslip, když jsme jednali s komisí a se stínovými zpravodaji. A mělo to být řešeno úpravou, tedy nařízení přesné pravomoci odkazem na články 429 a tak dále. A moje otázka na komisi je, proč se to neprovedlo tak si, jak nám bylo slíbeno. Bylo nám slíbeno, že se to stane do týdne. A jevilo se to jako velmi jednoduché a snadné řešení. A kdybychom toto udělali, tak bychom tu dnes neseděli ještě jednou a nebavili se o této legislativě. A musím si nadále klást otázku, proč komise potřebuje rozšiřovat tento výklad a současně tvrdit, že to není širší, než to bylo. I když se všichni shodnou na tom, že tam prostě nemusí být všechny ty odkazy na A, B, C a podobně. Takže je to taková zamlžená diskuse, velmi složitá, já tomu rozumím, ale měli bychom mít v této věci jasno a jisto a myslím, že jsme toho nedosáhli, mohli jsme toho dosáhnout, kdyby do týdne komise odpověděla tak, jak slíbila. Děkuji. Markus Weber. Děkuji. Toto je skutečně komplexní téma a na tom se asi shodneme. Já o něm proto radši budu mluvit německy, protože pro mě to bude snazší. U tohoto aktu v přenesené pravomoci jde o rozdělení Eh, jaksi zátěže, co se týká těch fondů na rozpouštění eh, institucí. A teď v podstatě jde o to, kolik do toho kdo bude přispívat. V rámci této legislativy eh, já jsem tehdy nahrazoval kolegyni Wortmann Kohl na začátku tohoto legislativního období, jsme se zabývali otázkami, do jaké míry Eh, v té směrnici CRD eh, ustanovení o nettingu budou zakotvena i zde. A tyto podmínky o nettingu, o sesíťování, jsme došli k závěru sem nepatří. A e, proto je to téma, o kterém se hovořilo na té první úrovni. A je potřeba zajistit, že i na té druhé úrovni to bude nahlíženo stejně. Dále, Zejména musíme tuto problematiku řešit, pokud to má platit už pro příspěvky zaplacené v roce 2015. Evropská komise chce jak si vyhodit ze sedla zadními vrátky evropské legislátory a tím pádem my se musíme zasadit o to, pokud se tak rozhodneme, abychom ten návrh odmítli, protože pokud platí to, že Komise eh, jaksi nemá záměr rozšiřovat dále to sesíťování, pak musíme říct eh, a podpořit to, co říkal právě Gunnar Höckmark. To znamená, to je ten článek 429a a nikoli v 429b. A musíme si jasně říci, že ten nový postup musí platit od 1.1.16 a nikoli zpětně. A to jsou změny, které musí být provedeny právně bezpečně. Upřímně řečeno, ty otázky a odpovědi, to je něco, co už strašně dlouho visí na domovské stránce komise a není to vůbec to vysvětlení těch bodů, které mimo jiné jsem já ve svém dopise jmenoval. Pokud nebudeme mít právní jistotu, tak je to v podstatě taková nabídka bankám, aby nechali o výši příspěvku, eh, nechali rozhodovat soud, ale naším úkolem je stanovovat právní jistotu, nikoli právní nejistotu. A proto mohu jedině podpořit to, co říkal Gunnar. Proč komise nebyla schopná na základě toho, o čem už se diskutovalo v rámci vyjednávacího týmu, eh, provést nějaké změny zde? bylo by to vyřešeno snadno a rychle a prošlo by to bylo snadno i parlamentem. Zkrátka, já to nechápu. Proč komise zatím nebyla schopná toto vyjasnění provést? Tedy vyjasnění těch bodů, které nebyly uspokojivě zodpověděny v těch otázkách a odpovědích. Děkuji. Thank you. I have some requests, but... Děkuji. Mám tady žádosti o slovo, ale prosím, buďte struční, máme málo času, už jsme v podstatě překročili čas. Měli bychom přejít k dalšímu bodu, ale samozřejmě musíme o tom diskutovat, ale prosím, ne příliš dlouze. Kolega Balc. Děkuji, pane předsedo. A já bych navázal na to, co říkal Gunnar Heckmark a Markus Ferber. Pro mě je důležité, aby instituce aspoň mezi sebou ve finále byly transparentní. A proto bych řekl, pakliže se má zpětně něco měnit, co bylo teprve rok předtím eh, politicky odsouhlaseno a vstoupilo v platnost, no tak to skutečně nehovoříme o korektuře, hovoříme o změně právního aktu. A já si myslím, že my tady v Evropském parlamentu zcela poprávu žádáme, že nejdřív musíme mít transparentní proces a za druhé pak musíme mít politickou dohodu a neřešit vše jen změnami v podobě aktů v přenesené pravomoci. Pokud by v té korektuře toho aktu nemělo být měněno nic vážného, tak si myslím, že by se měla být schopná jasně říci, že to, co jsme dohodli, také platí. Tedy oni s námi. A já nevím, jestli eh, ten eh, dopis, který jsme posílali komisi, něco vyjasnil, protože máme pouze odpovědi na otázky, ovšem nemáme jednoznačné vysvětlení. Já si eh, myslím, že nikdo nemůže tvrdit, že by to bylo vysvětlení všeho. Takže prosím, aby komise prezentovala řešení této situace, které bude eh, respektovat tu politickou dohodu o BRD a aby se do budoucna zasazovalo o právní jistotu. Děkuji. Elisa Ferreira. Děkuji, paní Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Já jsem trochu zmatená tady s pořadím eh, řečníků, protože eh, stínový zpravodové hovořil hned, ale já si myslím, že 23. února jsme se sešli s komisí zastoupenou pane Petrikem Pirsenem a na základě té schůze si myslím, že mm, se vš- toto vyjasnilo. 17. března dopis od komise a dokument s otázkami odpovědmi a, a v zásadě si myslím, že cíl článku 1 a 2 toho opraveného delegovaného nařízení v podstatě mm, o, opravuje ty eh, novely toho nařízení, pokud jde o eh, leverage ratio. Já souhlasím s komisí, to není ani tady není eh, žádný záměr rozšířit pole působnosti nástrojů, to v žádném případě ne. A já si myslím, že ten, eh, pole, to pole působnosti je vymezeno článkem 5.3 tohoto aktu v přenesené působnosti a v podstatě eh, to se vztahuje na derivované kontrakty, které, jsou v, mm, které figurují v té směrnici v příloze 2. Takže tím se nemění použitelné právo eh, k lednu 2015, pokud jde o oceňování derivátů, jenom zde obsahuje novou křížovou referenci na článek 499a, b, směrnice C, té směrnice a to je to, co nabylo účinnosti již v lednu 2015. Já tedy nechápu žádný důvod, proč vznést námitku já myslím, že tady v podstatě eh, naše interpretace eh, je zcela v souladu a já vím, že rada rozhodla, že ne. Eh, vznese námitku proti delegovanému aktu a Německo, Španělsko, Rakousko dokonce mm, mm, předložili společné prohlášení a Rada pro obecné záležitosti s tím souhlasila, takže já si myslím, že bychom to měli uzavřít. Ta diskuse je zbytečná. Nevidím žádný důvod, proč vznést námitku. Děkuji, Sven Kihol. Velice stručně musím říct, že e, e, schůze stínových z komisí, to mm, byla významná schůzka z několika pohledů, poněvadž e, zdalo se to dost zvláštní, jak se řekl zpravodaj, tvrdilo se, že ta schůzka bude technická čistě. Eh, slíbili nám mm, různá vysvětlení a jak řekl Markus Ferber, tak to vysvětlení, které jsme slyšeli, tak to věc nevyřešilo. A obvykle tak tomu bývá, když eh, se o něčem říká, že bude technické, tak to technické není. Tudíž nesouhlasím s Alisou Ferreirou a eh, tady to není v souladu, to je nekonsistentní článek 1.3 a 1.2 a potom 5.3 delegovaného aktu, tam se říká, že by se to mělo omezit pouze na smlouvy o derivátech a potom se zde ale odkazuje na články, které ale se netýkají pouze eh, těch derivátů. Nikdo mi zatím nevysvětlil a já skutečně jsem zklamán, že komise nes, nesplnila své sliby. Mm. A proč nestačí jenom článek 429a a tento odkaz? Já myslím, to by bylo v pořádku, to by stačilo a pak by to bylo jasné. Ale bylo by nám jasné, že se neotvírají zadní vrátka pro další možnosti toho nettingu, tedy toho předem dohodnutého zápočtu což by v podstatě eh, přesunul ty příspěvky od velkých bank, které mají významné, hm, eh, eh, významnou angažovanost expozice hm, vůči těm bankám, které si půjčují. Takže prosím, komise, splňte své přísliby a asi byste měli říci, ano, je to článek 429a a ty dva další odkazy by se vymazaly a datum aplikace je jednotné datum, to znamená 1. leden 2016, to nám také vysvětlete a potom můžeme to ukončit a hovořit o jiných zajímavějších tématech. Děkuji. To se zdá být jasné, samozřejmě názory se mohou lišit, ale pořád ještě tady jsou určité otazníky, eh, otázky, které nebyly od, zodpovězeny, alespoň já vidím tuto otázku. Za prvé, z toho dopisu dedukuji, že ten, aspoň ten dopis podle mě říká, že tato změna způsobená eh, tím delegovaným aktem, tak to již je učené eh, kvůli eh, té dynamické povaze těch vzájemných odkazů mezi legislativními akty. Takže je to v podstatě taková korekce, která není právně striktně nutná, protože nové ustanovení eh, na základě eh, toho delegovaného aktu, tak v podstatě stejně již to bylo účinné od 18. ledna 2015, pokud se nemilím. A vy říkáte i navíc, že to nemá retroaktivní účinek. Takže první otázka, je tomu tak, pokud říkáte, že v zásadě tato konkrétní část podstatě se nedotýká meritu věci, je to jenom právní formalita, tak proč je to nezbytné podle vás eh, přijmout tento akt, když stejně již to ustanovení, tak jak jste vysvětlili, již stejně je účinné? Aspoň tak jsem to pochopil z dopisu. A za druhé, druhá otázka. Ta se týká 429a. Eh, je to důsledek toho faktu, že vy jste rozhodli z nějakého formálního důvodu ten článek tedy takto nazvat, eh, neříká tomu článek a ne odstavce, a teď je rozdělen stejně do tří. A proč eh, tomu neříkáte A, ale B? Protože to si myslím, že asi to by všichni byli spokojeni. A třetí otázka se týká eh, tématu retroaktivního účinku. Vy říkáte, že to delegované nařízení definuje to, co stejně již je účinné. A tudíž je to, chápu to správně a za páté nebo možná za čtvrté, na základě toho, co řekli kolegové, jaké kroky hodlá komise přijmout tak, aby pokud tedy si tak bude samozřejmě přát, aby dále tento bod objasnila, tedy jaké možnosti, právní možnosti zde jsou. Zvažujete vůbec něco, nebo jste již teď připraveni nám teď říci, co, to uděla, co uděláte, aby se to objasnilo, e, za předpokladu, že jsme se dohodli na meritu věci, na obsahu a teď diskutujeme pouze o tom, zdali e, je to nejasné, či je to jasné. A možná ještě předtím než vám dám slovo, abyste odpověděli, tak by bylo užitečné si vyslechnout ještě zástupce Single Resolution Board, tedy té eh, Rady pro dohled nad bankovními krizemi, řešení bankovních krizi a potom komise. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, Single Resolution Board, eh, náš orgán, je odpovědný, kompetentní Eh, za 19 bank eh, v rámci dohledu. V 19, eh, my jsme schromáždili údaje z těchto bank a jak stanovuje delegovaný akt, tak do konce příštího týdne 3200, 3762 bank dostane Eh, oznámení eh, o tom, jak mají přispět do toho systému SRF dohledu. A my jsme byli v úzkém kontaktu eh, s komisí, samozřejmě v průběhu celého roku, no, poněvadž mm, jsme chtěli, aby banky měly jasno, věděli, jak mají vykazovat data a z našeho pohledu, a já si myslím, že to my zde nejsme v té pozici, abychom vykládali právní akty, ale z praktických důvodů je jasné, že pouze deriváty, které eh, spadají pod článek 429a, by eh, měly být přeceněny bankavy podle té metodiky leverage, leverage ratio eh, a ty části které eh, spadají eh, do eh, těch úvěrových derivátů, kreditních derivátů, derivátů, tak tam jsme řekli bankám, aby je nebrali do úvahu, do úvahy ani žádné další nástroje, které jsou v článku 429b, protože 2.1563, tedy toto nařízení v článku 5, jim neumožňuje, aby brali do úvahy i tyto nástroje. A, takže abych reagoval tady na ty obavy, ale jak, jak jsem řekl, my jsme eh, nevstupovali do diskuzí mezi jednotlivými institucemi, ale eh, eh, pokyny, které jsme dali bankám, tak jasně říkají, že pouze deriváty by se měly přecenit podle článku 429a, poněvadž všechny ostatní nástroje nespadají, by neměly vůbec tedy eh, sem spadat, neměly by se brát do úvahy. Děkuji. Komise. Děkuji. Ano, to je složitá věc, nejenom technicky řečeno, pokud jde o deriváty, ale i z legislativního pohledu. A právě proto v zásadě nám trvalo tolik času, abychom vůbec vyhodnotili, jaká možná řešení se přijmout. Otázka byla, zdali můžeme eh, přijmout eh, opravný akt k opravnému aktu a odpověď je ne. Z jednoduchého důvodu tady není žádná podstatná chyba. Většinou korrigendum, tedy eh, opravný akt, se přijímá, když došlo k nějaké chybě. A tady k chybě nedošlo. Jenom abych to ještě dále vysvětlil. Ano, tato změna mohla být obsažena ne v opravném aktu, který přijímá kolegium, ale v pouhém korrigendu. Pouhém korrigendu, protože tady se v podstatě nemění ten obsah ten je stejný jako v roce 2015. A tedy eh, NRA již se aplikují, se aplikuje nový článek 429a, pokud je o transparentnost, tak komise, jak jsme slyšeli již dříve, eh, organizovala workshopy spolu s členskými státy, s příslušnými orgány, národními orgány, abychom právě řešili tyto body a my jsme konkrétně změnili tento požadavek, a to je, že nová metodika, až vstoupí v účinnost, tak aby věděli, jaká se bude aplikovat. A v, prosinci 2015, 14, ještě před přijetí opravného aktu, jsme vydali dokument vysvětlující všechny otázky. Tady jde o, to, o otázku rovného zacházení. Otázka derivátu. My jsme také dostali uh, Eh, eh, otázky, které se týkají zacházení s zprostředkovatelskými bankami, s těmi promotional banks také. A, mm, takže my jsme to chtěli objasnit v tom dokumentu otázky odpovědi. A proč jsme toto dali, zahrnuli do tohoto opravného aktu? My jsme nepřijali dva akty, tedy korrigendum a opravný akt, protože my jsme chtěli mít jeden akt, aby to bylo efektivní. A na druhé straně zde se požadovalo, podstatě jeden členský stát tedy požadoval toto, mm, aby to tak bylo, protože to bylo nejasné. Odpověď již byla jasná tehdy, to znamená změna novela není nutná, poněvadž v podstatě stejně se to již aplikuje, mm, mm, ale ve finále nakonec my jsme rozhodli, že je třeba to ještě vyjasnit. Také zazněla problematika, zda bychom měli mít nový opravný akt a aby v podstatě nabyly, nabyla účinnosti tato konkrétní ustanovení v roce 2016, ale bohužel to by muselo mít retroaktivní účinek, protože tím by se změnilo hmotné právo, které se aplikuje k dnešnímu datu. Kdežto hlavní cíl opravného aktu byl eh, eh, aby byl retroaktivní v tom smyslu objasnit eh, ty promotional banks a ty zprostředkovatelské intermediary banks. Tam, tam šlo, eh, aby bylo jasné tedy, šlo o to, aby bylo jasné, jak se zachází s těmito intermediary banks, s těmi zprostředkovatelskými bankami. A v podstatě to již figurovalo ve studii, eh, která byla vypracována hm, pro účely toho delegovaného aktu a to byl důvod, proč tam byla taková ta pojistka, záruka, safeguard, card, v podstatě, která omezuje tu možnost toho nettingu, vzájemného zápočtu těch derivátů. A e, takže mm, mm, tam ale e, nebyly e, definice těch promotional banks a intermediary banks. A proč ty tři články tady my zmiňujeme? podstatě tady jsme přijali stejnou techniku. Článek 9, eh, 6 eh, a 7 jako předtím, ty také obsahovaly toto ustanovení a eh, odkazují se na tzv. úvěrové deriváty, credit derivatives. A metodika nettingu ale se vztahuje na tyto typy derivátů a i když jsou specificky zde zmiňovány, my jsme tedy přijali stejnou metodiku, abychom se eh, ujasnili, že pole působnosti pasiv, o která jde, budou, eh, že to bude jasně definováno. Eh, jde o deriváty, které jsou v příloze. Nejde se za rámec těchto derivátů. To jsme chtěli objasnit. Já doufám, já se omlouvám, tady jsem hovořil příliš detailně, je to složitá věc, nejenom technicky, ale i po pohledu legislativní techniky. Děkuji. Máme technickou otázku, protože vy Mm, velice správně jste podotkl, že eh, to, eh, eh, ten předchozí delegovaný akt British odstavce 6 a 7 a tam byl odkaz i na další nástroje, které ale nejsou zde pokryty. Ale na druhé straně bychom mohli říci, že v tomto případě vy citujete ale specifické ustanovení a ne celé články. to v novém jste se rozhodli, že budete citovat celé články a nyní to vlastně rozdělujete do třech částí a takže vy i citujete tyto konkrétní části. Tady to bylo nevyhnutelné, protože ve stejném odstavci musíte citovat. Ale v tomto případě jste se rozhodli, že spojíte něco a jinak, než to bylo předtím. Já se ptám, proč. To znamená, podle mého soudu to je něco jiného než předtím. Možná se mýlím. Jak jsem řekl, nový delegovaný akt zavádí leverage ratio a nahrazuje článek 429 a e, my se odkazujeme na 429 A a B. A to neznamená, že celá metodika se bude aplikovat na nástroje, které jsou pokryty těmi delegovanými akty. To je právně jasné. Například SRB se neaplikuje na všechny nástroje, které nejsou pokryty, ti, které nespadají do toho specifikovaného pole působnosti. Podle našeho názoru, to je docela, tady zde je zaručena právní jistota a vzhledem k tomu, že tady nebyla, nedošlo k žádné chybě, no tak to nemůžeme opravit. Eh, prostřednictvím nějakého opravného aktu či dalšího korigenda, nebo že bychom přijali opravný akt, který by opravoval jiný opravný akt předchozí. To je ten důvod. We need really to conclude. Dobře. Děkuji, tak už to musíme uzavřít, ale ještě tady pan kolega. Ano, dovolte dvě stručné poznámky. Když eh, my jako parlament a rada máme možnost eh, rozporovat aktiv přenesené pravomoci, tak nemá smysl to dělat, pokud jak si jedna strana řekne, no my nic neřekneme, tam ti druzí už to nechali projít, tak to je jedno. Ne, má to smysl pouze, když obě strany dělají svůj úkol. Takže eh, pak se teprve musí rozhodnout o tom, zda se s tím bude souhlasit nebo ne. Eh, komise má monopol na iniciativu. My se tady zabýváme tím, co právně jde a právně nejde. Víte, nejjednodušší by bylo, kdybyste ten návrh stáhli a prezentovali nějaký nový, který zajistí právní jistotu a pak bychom tady nemuseli ztrácet čas touto diskusí. Ale to se zdá, k tomu asi nejste připraveni. Ah, no já jsem to pak tak pochopil, ale to není něco, co by komise chtěla udělat na základě té pozice komise, která říká, že je jasné, že to se týká pouze derivátů a už to v podstatě vstoupilo v platnost v minulosti. Takže má otázka by byla, pokud to tak skutečně a už to je v platnosti, tak co když to odmítneme? Co by se stalo u tohoto konkrétního ustanovení? Jaký by byl právní dopad toho, kdyby tento akt nevstoupil v platnost? Hypoteticky, já neříkám, že se to stane, ale co by se stalo, kdyby to tak bylo? Jak jsem řekl, jediná substantivní část tohoto, ehm, této opravy se týká těch promotional banks a intermediary banks. A v podstatě jediné, co by se stalo, je, že by to nebylo ošetřeno. Co se týká derivátů, ta pravidla už tam jsou. A proto nemůžeme právě udělat korrigendum toho eh, opravného aktu. Dobře, já myslím, že teď už máme všechny ty prvky probrané. Je jasné, že zde jsou různé interpretace a nemyslím si, že teď pravá chvíle o čemkoliv rozhodovat. Toto měla být příležitost pro vysvětlení. Komise nám poskytla takové vysvětlení, které považuje za nutné. Nicméně ty různé interpretace zůstávají. Rád bych podtrhl paradox, že se zdá, že tato část námitky, pokud by byla odhlasována, by neovlivnila tu změnu a zdá se, že je zde určité propojení mezi tou žádostí o vysvětlení a tou námitkou proti vysvětlení, což je takový prvek originálnosti našeho mechanismu. Nicméně to je součást té komplexnosti demokracie. Já si jsem jist, že na tomto základě pak rozhodneme jakožto suverénní instituce a pokud to bude nutné, tak prostřednictvím hlasování se vyjasní naše stanovisko. Ještě Gunnar. Ano, s tím já souhlasím. Je, je rozdíl mezi realitou a idejemi. Pokud budeme mít dohodu, tak budeme vědět, co bude základ pro příspěvky a co ne. Pokud v těch dokumentech bude nejasnost, pak to bude na komisi, aby zajistila jasnost a jistotu. To lze udělat různým způsobem. Pokud nemůžete opravit opravený delegovaný akt, musíte to udělat nějak jinak. Nějakou parentezí anebo v rámci otázek a odpovědí, ale něco udělat musíte. Protože to absurdní je, že všichni se shodnou na tom, jaký ten základ bude, ale názory se různí na to, jak ten text máme interpretovat. A ta stejná interpretace textu, to, to nesmí být pouze nějaký kouzelný trik. To musí komise udělat. Jinak jen velice těžko budeme moci eh, s touto složitou situací nějak výjít. No, děkuji. Já si myslím, že můžeme považovat za dobré, že se shodneme na té substanci. Nikdo neříká, že by to mělo být nějaké jiné ustanovení nebo něco takového. Všichni říkají, že by se to mělo aplikovat pro tu kategorii derivátů a pak je sporné, zda ten text má ten záměr. Nicméně to, že všichni chceme to samé, je dobře. Je to tedy teď pouze otázka toho, zda ten text je dostatečně jasný k tomu, aby dosáhl cíle, který sdílíme. Gunnar má pravdu, že možností máme několik. Není to jen ta alternativa mezi tím, že bychom nedělali nic a měli jen další delegovaný akt, takže teď to záleží na komisi, Zda ty otázky a odpovědi eh, nebudou považovány za příliš jasné, bude asi moudré, aby komise plně využila všechny možnosti, které má pro řešení problémů, který, které jsou zdánlivě asi čistě technické. Je to otázka interpretace. Nejde o to, že bychom každý chtěli něco jiného. Takže my samozřejmě zohledníme jakékoliv další iniciativy, které komise třeba v tomto ohledu předloží. Ale pak samozřejmě budeme muset diskutovat a pak v rámci běžného postupu eh, se dohodneme. Děkuji komisi a SRB za příspěvky a jdeme na další bod pořadu jednání. Až to najdu. A to je bod 6. Virtuální měny. Tady jde o projednání pozměňovacích návrhů. Je to zpráva Jakoba von Weizsäckera, který má slovo. Děkuji, pane předsedo. Celkově máme 128 pozměňovacích návrhů, což eh, v tomto parlamentu je poměrně málo. A dobrá zpráva je, že za posledních několik týdnů se nám do značné míry podařilo vypracovat z těchto pozměňovacích návrhů kompromisy. A na základě schůzky, která právě proběhla eh, v rámci skupiny zpravodajů a stínových zpravodajů, bylo to dnes odpoledne, tak si myslím, že bychom se měli dostat k hlasování tak, jak to bylo naplánováno, to znamená, že bychom ve výboru hlasovali příští týden. Je to příležitost, protože vše ještě není hotovo. Stále zde máme určité nedotažené věci a já bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za to, že tento text vylepšili. Diskuse to byla velice dobrá, přizvaní odborníci byli kvalitní a Měli jsme také užitečné vstupy od sekretariátu a zaměstnanců. Základní myšlenka této zprávy z vlastní iniciativy se nezměnila. Jde o to, že toto je nová slibná technologie, která se stále velice rychle vyvíjí. A nebylo by asi dobré, jak si zastavovat inovaci tím, že bychom se to snažili už teď přeregulovat. Všem potenciálně zde určitá systémová rizika budou. Bude se to stále víc používat a tak místo toho, abychom připravovali pouze jaksi um, předjímající legislativu, budeme požadovat spíše monitorování těchto technologií tak, aby v momentě, kdy bude potřeba něco regulovat, abychom byli připraveni, než se stane něco špatného. Můžeme to vyjádřit třeba tak, že řekneme, že jsme otevřeni určitému přístupu, kde tyto věci lze testovat na nějakém omezeném kolbišti, ale není možné na takových nejistých základech stavět celou budovu virtuálních měn. Takže než to povede k něčemu velkému, musíme mít i solidní legislativní regulační základ. A já si myslím, že v tomto smyslu se nám podaří kompromisy vypracovat. Rád bych zvlášť zmínil několik pozměňovacích návrhů kolegů z SAD. Eh, Renato Soru a Ifa Kaili. Eh, v případě Eva Kaili je to použití DOT pro vylepšení eh, katastru nemovitostí, což myslím ukazuje tu šíři potenciálních aplikací technologií Distributed Ledger, a pak je tady eh, pozměňovací návrh 84, 85 a 86 Renato Soru, které velice hezky analogicky přirovnávají vývoj internetu a potenciální vývoj technologií, aplikací, distribuovaných účetních knih. Takto řečeno, těším se na další diskusi o pozměňovacích návrzích zde Ačkoliv, jak jsem řekl, eh, v rámci interních diskusí jsme poměrně hodně daleko a já si myslím, že bychom měli být schopni poslat vám eh, hlasovací listinu dost eh, v předstihu před hlasováním, abyste si všichni mohli udělat vlastní obrázek. Děkuji. Děkuji. Fulvio Martušello. Děkuji vám mnohokrát. Chtěl bych zejména poděkovat Jakobovi von Weizsäckerovi, který byl spravodajem, který je spravodajem, ale chci poděkovat také všem ostatním stínovým spravodajům a všem, kteří pracovali a pracují na této složce. Práce ubíhá dobře a e, už jsme hodně daleko. Většina kompromisů má širokou podporu hlavních frakcí. Ovšem jsou zde určité obavy, co se týká vytváření eh, task force, která by měla za úkol pochopit, jak by tyto technologie fungovaly, protože zatím jsou nejasné náklady a je nejasné také personální obsazenost. Myslím si, že úkoly takovéto skupiny by měly být definovány daleko jasněji a upřímně řečeno pochybuji, že bychom krátkodobě potřebovali nějakou legislativu, protože debata o virtuálních měnách je skutečně na samotném začátku. Bez ohledu na to si vážím snahy pana zpravodaje. Měli jsme celou řadu schůzí, kdy jsme se snažili eh, dospět výsledku, který by řádně reflektoval názory všech politických frakcí, včetně té mé. A myslím si, že pan zpravodaj odvedl skvělou práci v rámci mediace jednotlivých názorů. Děkuji, Fulvio. Ashley Fox má slovo. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu zpravodaji a stínovým zpravodajům za odvedenou práci. Chci zejména poděkovat Jakobovi a jeho práci, za jeho práci na kompromisech. Dvě hlavní obavy, které má má frakce u této otázky při, eh, jaksi v rámci podávání pozměňovacích návrhů, bylo rozšíření Ehm, směrnice proti praní špinavých peněz, která by zahrnovala jaksi i online peněženky a vytvoření tohoto task force. E, to rozšíření směrnice proti praní špinavých peněz už pan zpravodaj vyřešil a my jsme za ten výsledek rádi. Co se týká té task force, má frakce je, dejme tomu, uspokojivě spokojená. E, dali jsme té task force omezený mandát a zajistili jsme, že e, všichni aktéři budou informováni o novém vývoji distribuovaných účetních knih a podobných technologií. Ovšem pouze že ty technologie se budou používat systematicky, což zatím není ten případ. Jsme přesvědčeni, že zapojení všech zúčastněných eh, akci, eh, stran bude zásadní pro další rozvoj. Jak už zmínili další, zejména pan zpravodaj, děláme si obavy o to, že bychom tuto technologii mohli přeregulovat a vlastně ji eh, zregulovat až do prázdna, což nechceme. Jak správně říká pan zpravodaj. Pan zpravodaj rovněž připravil kompromisní návrhy v tom smyslu, že jakákoliv regulace bude akceptovatelná pouze a pokud bude zapotřebí zejména co se týká distribuovaných účetních knih. Já bych chtěl zajistit, aby toto bylo konzistentní ve všech kompromisech a doufám, že mě v tomto kolegové podpoří. Pane předsedo, celkově vzato si myslíme, že se nám podaří dospět kompromisu ve všech otevřených otázkách a já bych chtěl poděkovat kolegům za práci na tom, eh, co se ukázalo být velice zajímavým tématem. Eh, děkuji ešli, za liberály. Petr Ježek. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za práci a konstruktivní přístup k schůzkám se stínovými zpravodaji. To nám velmi pomohlo. Jsem velice vděčný, že eh, přijal celou řadu kvalitních pozměňovacích návrhů, které jsem předložil a jsem rád, že jsme se dostali takto daleko na úrovni stínových zpravodajů, co se týká kompromisního textu. Můj přístup byl dále rozvést ty tematizované myšlenky, které předložil pan zpravodaj. Podle mě je důležité zohlednit tu širokou škálu možných výhod rozvoje eh, technologií distribuované účetní knihy, například snížení transakčních nákladů nebo vývoj inteligentních smluv a digitálních podpisů. Eh, mohly by to využívat také státní orgány v rámci zvyšování transparentnosti, například eh, v daňových výkazech, daňových přiznáních a snižování podvodů na DPH. Eh, za druhé je potřeba zohlednit možné nežádoucí efekty užívání virtuálních měn. Uvědomujeme si, že existuje možnost, že anonymita asociovaná s používáním těchto technologií by umožnilo jejich využití v nelegálních činnostech, bez ohledu na to, že dodnes nemáme význačnější důkazy o tom, že by se virtuální měny užívaly k financování například terorismu. Myslíme si ovšem, že je důležité tento potenciál v té zprávě zohlednit. A nakonec, co se týká té task force, podporujeme princip vytvoření takovéto skupiny, kterou by vedla komise. A já jsem předložil pozměňovací návrhy, které mají za cíl vyjasnit eh, otázku složení a mandátu této pracovní skupiny. Mělo by to být vnímáno jako jakési monitorovací těleso, které zajistí, že sledujeme nejnovější vývoj v tomto sektoru a že jsme připraveni reagovat na jakoukoliv regulační výzvu. Není možné toto vnímat pouze jako cvičení, které by automaticky vedlo k tvorbě nové regulace. To je vše, děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Ješku. Teď za GUE Miguel Věgaš. Děkuji. Hovoříme tady o nové technologii, která má obrovský potenciál. Ovšem je zde taková jedna obava, a to, do jaké míry by bylo jaksi uspěchané eh, toto, tuto oblast regulovat. Zda by regulace vyslala nesprávný signál. Máme technologii, která stále čelí celé řadě problémů, které musí překonat a je doslova do písmene v plenkách. Celá řada technických eh, eh, aspektů zatím nebyla vyřešena k tomu, aby virtuální měny mohly plnit tu roli, jakou plní běžné měny. Je zde celá řada citlivých otázek. Ta situace se vyvíjí velice rychle virtuální měny se už dostávají do spáru velkých finančnických skupin a proto je to celé velice citlivé. Myslím si, že bychom měli eh, zejména žádat studie a měli bychom velice zblízka sledovat jakýkoliv nový vývoj. Myslím si, že se nám podařilo najít eh, si celkový přístup, který reflektuje názor jednotlivých stran, což je dobrý výsledek. Nicméně objevily se zde i metodologické otázky, Eh, týkající se zejména transakčních nákladů. Děláme si starosti, protože eh, to, jak to vidíme my, tak transakční náklady nejsou pouze provozní náklady. Hovoříte-li o transakčních nákladech, tak eh, je potřeba zaujmout daleko širší stanovisko, které bude zahrnovat i věci, jako je třeba nejistota. Nejde pouze o technicko-operační aspekty celé věci, toho, že koupíte nějaký konkrétní produkt na jiném kontinentě, to může být v podstatě zadarmo, ale to neznamená, že s tím nejsou spojeny transakční náklady. Ty tam jsou, protože nemáte dost informací a musíte se potýkat s nejistotou. Takže ty transakční náklady zde jsou, které jsou daleko širší ve své podstatě. Což je tedy jedno z témat, které zaznělo na těch schůzkách. Já si myslím, že to řešení je poměrně uspokojivé. Děkuji. Thank you very much, Miguel. Děkuji, Migueli. Uh, Molly Scott Cato, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Musím říci, že bylo potěšením se tímto zabývat, měli jsme zajímavé diskuse. A trošku mi to připomnělo léta na univerzitě. Zažili jsme zajímavé semináře se zajímavými experty. A hodně jsme se dozvěděli a snad jsme odvedli jménem parlamentu dobrou práci, když jsme se zabývali blokovým mechanismem a možnostmi, které to nabízí. A ten proces byl založen na kooperaci a myslím, že málo kdy jsme se tak eh, shodli. Eh, pozice zelených je taková, že se nám líbí myšlenka alternativních měn a líbí se nám i místní měny, které nabízí mnoho místní ekonomice. A to chceme podporovat. Někdy jsou virtuální, někdy ne. Někdy a, a evidentně se vážou pouze na specifické transakce, které nejsou vzájemně zaměnitelné. A chceme zajistit, že legislativa, kterou navrhneme a kterou vyzýváme komisi, aby komise ji navrhla, by neměla nějakým způsobem zablokovat eh, možnosti, které jsou nabízeny. A shodli jsme se i s Ashley Foxem, pocházíme ze stejné části světa, ale ne ze stejné části politického spektra. A jeden z klíčových pozměňovacích návrhů se týkal spotřeby energie s virtuálním měnem, protože když jsem se tím zabývala, tak jsem zjistila, že je to významný dopad na energie, pokud jde o technologii distribuované účetní knihy a chceme se přimlouvat za co ekologicky nejpříznivější alternativy. A zjistili jsme také ze zprávy hlavního vědeckého práce Spojeného království, že spotřeba bitcoinu je 1 gigabyte ročně a to je srovnatelné s elektřinou, která je spotřebována v této oblasti. A stále projednáváme formulace tohoto pozměňovacího návrhu, ale chci na, vás, chci na to upozornit, a zmínit právě tuto obavu. A myslím, že to bude i zahrnuto v kompromisech. Také jsme vyzvali k, op- k opatrnému přístupu k derivátu, pokud je o virtuální měny, než jejich charakter bude zřejmý. Další poslanec návrh požadoval, jak by tedy mohly vypadat takzvané poctivé virtuální měny, a také se to týká obchodování s nelegálním zbožím a nelegálními službami a s daňovými úniky i potenciálem pro financování terorismu. Takže myslím, že jsme dosáhli správné rovnováhy, kde se váže inovace v měnovém prostoru s řešením příslušných rizik. Děkuji mnohokrát za EFDD Marko Zany. Děkuji. Já chci poděkovat za práci zpravodaje a celému týmu, protože si myslím, že výsledek, kterého dosáhli, je vynikající základ pro to, abychom začali konkrétně diskutovat eh, tedy i z pohledu, jak regulovat tento typ nástroje. Typ nástroje, který, jak se píše, ve zprávě byl dobře analyzován tam, protože na jedné straně Eh, má velký potenciál, především eh, ve dvou oblastech. Boj proti daňovým únikům a boj hm, za daňovou transparentnost, což je téma, kterému náš výbor, potažmo parlament, se hodně věnuje. A na druhé straně jde o to vytvořit alternativní systém, který by konkuroval s platbami Mm, které nyní mají v kompetenci soukromé banky, takže to jsou ty nejlepší předpoklady. Na druhé straně také zde máme ale potenciální rizika, eh, která eh, tato zpráva velice dobře vyhodnocuje. Velice jasně popisuje, třeba pokud jde o eh, ten text, tak my jsme spokojeni a po poslední schůzi z mého pohledu ještě zbývají určité malé body, které nás překvapují, především to téma Task Force, ale já si myslím, že určitě eh, tyto rozpory brzy rozptýlíme, takže určitě nakonec to bude dokument, který bude vynikajícím základem pro to, abychom mohli pokračovat v práci na tomto významném tématu. Děkuji. Äh, Děkuji a jako poslední za ENF a Barbara Kapl. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla panu zpravodaji poděkovat, zejména za velice zajímavé rozhovory s přizvanými experty, to bylo velmi zajímavé. Myslím si, že my všichni jsme se hodně poučili o blockchain technologii a o virtuálních měnách, bylo to velice zajímavé. A dospěli jsme velice dobrých kompromisů. Jak říkal pan zpravodaj, zejména poslední schůzka stínových zpravodajů dnes v poledne byla velice dobrá. A e, mně napadá to, co říkal už pan zpravodaj, e, že se musíme soustředit na tyto nové slibné technologie, které se samozřejmě dál vyvíjejí, jejichž inovaci nesmíme přibržďovat. Tato zpráva mi je velmi pochutí, protože zde hovoříme o přiměřeném regulačním eh, postupu a nebudeme brzdit inovaci. A hovoříme o tom, že regulační výzva se pak bude eh, přizpůsobovat tomu, jak se bude vyvíjet celá tato oblast. Samozřejmě je potřeba zohlednit to, že virtuální měny sebou nesou i eh, rizika, zejména černého trhu, praní špinavých peněz a tak dále a tak dále, což se v té zprávě uvádí a je potřeba na tyto transakce dávat pozor. Zejména proto, že e, zde je vysoká míra anonymity a nedohledatelnosti. E, upozorňovala jsem rovněž na to, že již stávající legislativa EU Eh, může být i použita na eh, tyto aplikace. Samozřejmě do budoucna budeme mít na míru šitá řešení přímo pro virtuální měny. V závislosti na eh, požadavcích členských států se řeší věci jako Virtual Currency Platform a směrnice proti praní špinavých peněz, které lze na tyto, na tyto platformy také použít. Obecně vzato zatím nemáme žádnou definici virtuálních měn. E, označují se pouze jako digitální platidlo anebo něco, co vyjadřuje hodnotu a co není zakotveno nikdo v, nikde v centrální bance nebo jiné instituci. Všem e, přesto jsou virtuální měny akceptovány společnostmi, mohou být i obchodovány a jaksi ukládány. E, tato zpráva představuje komplexní analýzu virtuálních měn v kontextu stávajících, eh, stávající legislativy, snižování nákladů na transakce a tak dále. Hovoříme také o zátěžových zkouškách. A co je velice důležité, ten veliký potenciál virtuálních měn a obecně digitálních technologií je v té zprávě náležitě zohledněn. Hovoří se o obrovském potenciálu inteligentních smluv a používání digitálních podpisů, což může pomoci zajišťovat bezpečnost osobních údajů. Děkuji mnohokrát. Mohu uzavřít tento bod, pokud někdo další nežádal o slovo. A dám slovo panu zpravodaji Jakubu von Weizsäckerovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je příliš záhy na to, abychom uzavřeli připomínky k této otázce tak bych chtěl využít v závěrem možnosti a poděkovat kolegům za velmi příjemnou spolupráci. Ta atmosféra byla velmi dobrá a bylo to, byly to velmi plodné a zajímavé diskuse, podnětné diskuse a věřím, že předložíme kvalitní kompromisy příští týden. Takže ještě jednou vám děkuji za tuto dobrou spolupráci. Děkuji, děkuji všem. Jak jsme slyšeli, hlasování proběhne 26. dubna, jak se plánovalo. A na plénu by to mělo být eh, při druhém květnovém plénu. Bod 7. Mezinárodní účetní standardy. Nebudu vám poskytovat žádné vysvětlení. Máme tu odborníka, našeho zpravodaje. Teodor Stolojan má slovo. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě musím nejdříve říci, že jsem velmi potěšen, že vám mohu překládat tuto zprávu a říci, jak si vážím podpory, které se mi dostává i příspěvku od všech stínových a dalších poslanců, kteří předložili kvalitní pozměňovací návrhy. Využili jsme několika slyšení a seminářů a také práce naší neformální skupiny, která se soustředuje na mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Trvalá studijní skupina se zástupci všech politických skupin. 101 pozměňovacích návrhů jsme obdrželi a jsem velmi rád, že jsem mohl přijmout 33 pozměňovacích návrhů. Byly velmi kvalitně připraveny. 16, přes 16 kompromisních pozměňovacích návrhů, pokrývajících přes 40 pozměňovacích návrhů navržených kolegy. A myslím, že jsme vedli již diskuse o těchto kompromisech a mohu říci, že se zdá, že jsme u většiny z nich dospěli k dohodě. Pokusím se. A také jsme dostali stanovisko výboru KONT. A pokusil jsem se zdůraznit několik otázek, které jsme se snažili dohodnout v této zprávě. Za prvé, došlo k vyjasnění konceptu veřejného zájmu a veřejný zájem tedy není zcela zřejmý. A v mé studijní zprávě jsme měli určité pokyny, které se týkají finanční stability, ekonomického růstu a dospěli jsme k dobrému kompromisu což je kompromisní pozměňovací návrh B. Také jsme jednali hodně o významu kompromisu C, tedy zásada bezřetnostní péče. Kolegové poznamenali, že se zdá, že existuje jiný výklad bezřetnosti. A mezi ACB, který stanoví normy, Rada pro mezinárodní účetní standardy a co má na mysli tedy IASB, pokud je o koncept obezřetnosti a jaký je výklad eh, Soudního dvora Evropské unie. Ale je důležité, aby Rada pro mezinárodní učení standardy předložila nový návrh tohoto konceptu, který je vlastně koncepčním základem pro mezinárodní standardy finančního vykaznictví. A to se týká tedy řádné péče a obezřetnosti. A podle EFRAG, podle Evropské komise, se musí zabývat další spoluprácí s Radou pro mezinárodní účetní standardy, aby se vyjasnilo, co máme na mysli tedy tou obezřetností. Tak chci říci, že na základě práce Evropského parlamentu IASB a EFRAK zahájili soustředění na hodnocení dopadu. A neříkám, že došlo k velkému pokroku, ale vidíme velkou změnu v přístupu těchto dvou organizací. Co se týče hodnocení dopadu u mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Kromě toho máme také pozměňovací návrh. A ve stanovisku výboru pro rozpočtovou kontrolu jsou odkazy na mezinárodní standardy finančního výkaznictví pro veřejný sektor. A není tomu tak u Rady pro mezinárodní účetní standardy, která se zabývá otázkami veřejného sektoru, ale zaznamenali si, že je tu trvalý pokrok. Existuje zvláštní organizace, která se snaží rozpracovat takzvané normy IFRS pro veřejné instituce a pro veřejný sektor. A právě jsem si přečetl studii na toto téma a byl jsem překvapen, že v řadě členských států je třeba udělat mnohé, aby došlo k opravdovému pokroku a aby existovalo opravdové finanční výkaznictví o finanční situaci ve veřejném sektoru. protože neexistuje tedy vý... účetnictví a opírají se o hotovostní účetnictví a je, existuje je, je to tedy řešeno ve specifické organizaci, kterou, která není tedy radou pro mezinárodní účetní standardy. Několikrát jsme projednávali mezinárodní standardy finančního kazinství pro malé a střední podniky. A to máme v kompromisu H. A to, co se tady vlastně odehrává, Víme, že malé a střední podniky jsou důležité v našich ekonomikách a je důležité, abychom příliš nezatěžovali jejich bedra příliš, když by se měli pouštět do tedy účetnictví, které by neodpovídalo jejich charakteru. Evropská komise ve skutečnosti předložila koncept kapitálové unie a tehdy bylo navrženo, aby Evropská komise zahájila takzvaná hodnotící práce týkající se Rady pro mezinárodní účetní standardy a vypracovat systém mezinárodních standardů finančního výkaznictví, který by byl otevřený pro různé členské státy a použitelný pro malé a střední podniky, ale ne pro všechny malé a střední podniky, pouze pro ty malé a střední podniky, které budou předmětem určitého organizovaného trhu, které by nebyly kotovány na burze, ale byly by tedy součástí organizovaného trhu. A to je obsah kompromisu H, kde jasně říkáme, že Taková práce, kterou má odvádět Evropská komise IASB, bere na vědomí záměr Evropské komise toto odvést a opět ovádím, že zdrojem pro tento úkol je koncept kapitálové unie. A my jsme jasně řekli, že to bereme na vědomí a výsledek však bude, že to bude na dobrovolném základě a nebude to nic eh, závazného tedy. Nebudou to závazné mezinárodní standardy finančního vykazití pro malé a střední podniky. Bude to dobrovolné v každé zemi a budou si moci rozhodnout, zda se budou držet vlastních norem finančního vykaznictví, podle IFRS, anebo využijí výsledky práce Evropské komise a IASB. Máme tu také pozměňovací návrhy a myslíme si, že IASB není připravena řešit standardy pro malé a střední podniky ale svým způsobem jsme požádali Evropskou komisi, aby Evropský parlament i nadále informovala o postupu v tomto přístupu. Celá řada pozměňovacích návrhů se týká nadace IFRS, IASB a budoucnosti těchto organizací, protože nadace IFRS má povinnost analyzovat čas od času systém řízení a existují i pozměňovací návrhy, které se soustředují na to, jak je transformovat tedy tyto organizace v takzvané mezinárodní veřejné organizace a máme kompromis dvojité U, který je věnován úvodnímu ustanovení a který řeší, jak se vyrovnat eh, s touto otázkou. A pokud jde o EFRAG, tedy což je technická poradní skupina Evropské komise, ale je to také soukromá organizace, tedy nezisková. Máme pozměňovací návrh transformovat EFRAG v Evropskou agenturu a tady existuje analýza, která je také v mé studijní zprávě a závěrem této analýzy je dlouhodobě můžeme zvážit možnost transformace EFRAGu v Evropskou agenturu. A samozřejmě jsou tu další pozměňovací návrhy týkající se úlohu, úlohy Evropského parlamentu v procesu stanovení mezinárodních standardů finančního výkaznictví. A chci se do toho zapojovat co nejdříve v tom procesu. A snad mé poslední slovo bude k tomu, co se stalo před několika dny. Evropská komise předložila návrh nařízení rozšířit financování pro EFRAG, protože když jsme schválili program podpory práce oblasti mezinárodních standardů finančního výkaznictví a IASB, PIOB, finance pro EFRAG byly zajištěny pouze na tři roky do roku 2016 kvůli návaznosti na plnění reformy podle Majtágovy zprávy. A my jsme navrhli kompromis, který se týká právě tohoto financování a měl by se opírat o roční hodnocení činnosti EFRAGu. Děkuji mnohokrát a myslím, že jsme připraveni. Jsem také připraven naslouchat kolegům a chci jim poděkovat. A myslím, že příští týden budeme připraveni na hlasování ve výboru EKON. Děkuji. Děkuji a nyní stínový zpravodaj Pervanš Beres za socialisty demokraty. Děkuji, pane předsedo. A já chci poděkovat našemu zpravodaji, poněvadž myslím, že e, skutečně mm, on se snažil zahrnovat názory všech a toto se nyní odráží v těch kompromisech. A jenom bych navázala na to, co řekl zpravodaj, tak bych se vrátila ke dvou, třem bodům, které byly podstatné pro nás. Zároveň k první koncepci, kterou zmínil, která se zavádí prostřednictvím návrhu Saida Kamala, e, který se odkazuje na judikaturu soudu, pokud jde o to e, e, právní vakuum, o fair view, takže pan Kamal nám včera večer poskytl další návrhy a já potřebuji ještě si tam zanalizovat dvě, tři věci, ale zdá se snad, že eh, budeme schopni hm, pokračovat tímto směrem. Ještě další body ve zprávě jsme zdůrazňovali, aby některé dimenze zprávy Meštat byly převzaty tímto parlamentem, a to především evropský přístup k e, účetní normalizaci, která vezme do úvahy nejenom finanční výsledky podniku, ale i prostředí e, z pohledu ekonomického i sociálního, to je třeba, aby tam také bylo reflektováno a kompromisy přijaté se spravodajem tento cíl splnili, takže z tohoto pohledu jsme spokojeni. A druhá poznámka. E, takže tady e, jak tady říkáme často, to je diskuze, která nás ještě čeká do budoucna, až komise předloží své návrhy. Jde o normu IFRS 9. Tady nejde o to nějak anticipovat, předjímat úplně, co řekne Evropský parlament, ale zároveň vzhledem k činnosti, kterou jsme společně již prováděli, tak chápeme, vidíme, že tady budou určité obavy. A to eh, jak pokud jde o podmínky, za kterých se bude norma aplikovat na pojišťovnictví, i za jakých podmínek eh, ta norma přispěje či nepřispěje k financování dlouhodobých investic. Já si myslím, že způsob, jak zpravodaj akceptoval naše pozměňovací návrhy, a to především eh, eh, my v reakci na to, že zatím nemáme eh, studii dopadu IASB, tak eh, si myslím, že on reflektoval naše názory eh, zcela patřičně. Třetí poznámka, ta se týká malých středních podniků, poněvadž tady zpravodaj nám říká, že tato otázka se opět vrátila do popředí v kontextu návrhu komise, co se týče mm, Unie kapitálových trhů. A z pohledu IASB, tak to je eh, takový starý pokus, již, již léta a léta ASB se snaží se eh, prosadit s těmi návrhy, které by se aplikovaly na malé střední podniky také. A v našem parlamentu já jsem již dost dlouho na to, abych si pamatovala na všechny ty bitvy, které jsme vedli s Alexandrem Radvanem, a někteří možná si to také budou pamatovat, již od roku od 2008 jsme se postavili proti, stavili proti takovému to přístupu. Ano, přesně to říkám. Já říkám, že jsme společně bojovali za to, aby i ASB eh, se Eh, nevztahovalo na malé střední podniky v EU, ale teď máme tu bitvu znova na stole, takže opět musíme společně bojovat. A se spravodajem já si myslím, že kompromis, já se omlouvám eh, tlumočníkům, že takto měním jazyky, a teď se spravodajem my jsme eh, nalezli kompromis, který popisuje situaci tak, jak je, ale který upozorňuje právě na ty podmínky, varuje před těmi podmínkami, které nasvědčují, že by se mohlo jít tímto směrem, který je v rozporu se zájmem Evropanů. A čtvrtá poznámka. Také chci poděkovat zpravodaji za způsob, jak akceptoval to, že zahrne perspektivu, eh, kterou otevírá zpráva Mejštat, tak aby EFRAK se stal organizací podle veřejného práva. Ale ještě jeden bod mi zbývá kde bychom možná situaci mohli vylepšit, a to je kompromis D. To je otázka, za jakých podmínek se mají, má EFRAG financovat. Vidíme, že z pohledu EFRAGu tam existuje taková vůle, vůle, a to není kompromis D, to je H, kompromis H, e, aby měli dost volné ruce pokud jde o mm, program, eh, pracovní program. Nám se však zdá, že způsob, jak Evropský parlament může eh, mm, sledovat vývoj činnosti EFRAGu a mm, jak může tedy ovlivňovat eh, činnost EFRAGu, já si myslím, že to je zcela zásadní. Jde o kompromis N. A zde můžeme chtít po EFRAGu, aby připravoval výroční zprávy. No dobře, ale pokud parlament nebude mít možnost, eh, jak vyvodit důsledky z té výroční zprávy a vyhodnocovat to, no tak tím se zbavíme eh, možnosti efektivně ovlivňovat jeho činnost. Já myslím, že by bylo lepší eh, propojit ten eh, příspěvek Unie podmínit to právě eh, to možností vyhodnocovat výsledky činnosti této organizace. Eh, ale možná ještě my předložíme k tomuto návrh zpravodaj. A pokud je o zbytek, tak zpráva se mi jeví jako vynikající. Děkuji, budeme pokračovat s EKR a tady Said Kamal. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, já na začátku chci poděkovat zpravodaji a stínovým eh, a ostatním tedy frakcím někdy eh, zde mm, v tomto eh, parlamentu si klademe otázku, zda vůbec jsme se schopni dohodnout na něčem a tady při této zprávě jsme začali již koncensem souladem mezi frakcemi, to znamená, to ukazuje, že přes napříč politickým spektrem nás tato tematika již řadu let zajímá posledním funkčním období Ekon jednomyslně vyjádřil pozici, pokud jde o financování EFRAGu a ISB. Všichni se dohodli, že, eh, že, eh, to, že se přeceňují zisky a dokonce podceňují pasiva, že to nebudeme povolovat. Chceme, aby tam byl zaveden princip obezřetnosti a také jsme měli pocit, že EFRAG, komise ISB by měli se zodpovídat a ten konsensus byl důležitým motorem v minulých letech a my jsme vytvořili permanentní skupinu a vidíme, že mm, se, se eh, vyhodnocuje proces IFRS průběžně. Takže teď máme vyváženou zprávu eh, s celou řadou pozměňovacích návrhů, ale s řadou inkluzivních kompromisů. Moje návrhy se snažily dosáhnout tohoto. Za prvé, přeskoumat jasně, eh, co to nařízení má říkat a jak e, to bude v souladu s směrnicí a s judikaturou e, soudního dvora. A mm, já vím, že řada stínových zpravodajů chtělo také mít větší jasno, jaká bude interakce, vzájemný vztah s judikaturou. A já jsem to poslal včera večera. Doufám, že e, to řeší tyto problémy. Za druhé, vyjasnit přesně, co to má být princip true and fair, tak jak to definuje evropské právo. A Eh, jak to má být s komplexními kritérii. Eh, řada kolegů, především pan Stolian určitě mm, eh, přispěl díky kompromisům i k těmto obavám, aby byly ošetřeny. Obecně podporujeme i formulaci kompromisu a směr, mm, mm, kterým jsme se začali ubírat se stínovými. Vzhledem k posledním kompromisu, které jsme viděli odpoledne, bohužel já jsem neměl možnost ještě je přeskoumat, ale určitě se k tomu vrátíme. Já samozřejmě nebudu souhlasit úplně se vším, mám určité obavy pořád ještě, ale já Eh, tedy eh, tento případný nesoulad eh, vyjádřím prostřednictvím hlasovacího seznamu. Děkuji, nevidím žádného liberála, který by chtěl slovo, dobře. Takže za QE Fabio De Mazi. Uh, thank you very much. First of all, I would like... Děkuji za projekci, poděkovat zpravodaji za vynikající práci a Hmm, mohu potvrdit to, co řekli předřečníci. Ano, ta spolupráce byla dobrá, konstruktivní a také jsme prostudovali návrh, který nedávno eh, předložil Said Kamal a hodnocení toho, co je true and fair a eh, eh, ty hlavní doporučení, hlavní doporučení z judikatury víme, že on je chytrý právník, takže s tím problém nemáme. Obecně řečeno, my také, moje frakce také předložila své pozměňovací návrhy především ke čtyřem bodům. Za prvé, eh, chceme, aby EFRAX se stal agenturou veřejného práva, transformace mezi, eh, orgánu pro mezinárodní normy, aby to byla organizace veřejného práva opět a chceme, aby zde došlo k diverzifikaci Eh, těch zájmů, aby tam tedy byly zastoupeni v, té, eh, v těch statutárních orgánech zástupci nejrůznějších kruhů, akademiků a tak a podobně. A, a IFRS 9, eh, to, tomu se pěnovat zvláštní zpráva, takže mm, potom také jsme předložili pozměňovací návrh o povinném reportingu podle jednotlivých zemí. Tax On... IFRS v boji proti daňovým unikům. Pokud jde country by country reporting, zprávy podle jednotlivých zemí, tak IFRS 9, tato tematika, někteří jsou názoru, že tady to není to správné místo, abychom to řešili. Asi my ale zachováme naše dva pozměňovací návrhy, nestáhneme je, protože to je pro nás principiální věc, ale neohrozí to náš konečný souhlas s usnesením. Pořád ještě vidíme prostor pro zlepšení dvou kompromisů N, ten teď eh, zní, že komise rada vyhodnotí možnost vytvořit agenturu podle veřejného práva, která nahradí EFRAG z dlouhodobého hlediska, ALDE Eh, se vyjádřil v tom smyslu, že by raději to sformovali jako transformat EFRAK ve veřejnou agenturu a ne, aby tam bylo slovo replacing, nahradit, to je v pořádku, ale eh, abychom eh, místo toho říci, že vyhodnotí se možnost vytvořit veřejnou agenturu, tak radši bychom chtěli takovou formulaci. Apeluje se na komisi, aby mm, přijala mechanizmy, aby se mm, EFRAK transformoval takže samozřejmě to je k úvaze zpravodaje. Já myslím, že se dohodeme na kompromisu. Kompromis H. Zde bychom byli rádi zachovali pozměňovací návrh 6 a 7 Svena Gigolda, který stanovuje, že jsme přesvědčeni, že ochrana eh, odborů, spotřebitelů, by, že by měly tyto zájmy být zastoupeny v eh, ISB, pokud to nebude možné, tak alternativně navrhujeme, aby abychom propojili seznam eh, širokého zastoupení eh, zájmů v našem návrhu 35, aby toto bylo zahrnuto do kompromisu dvojité V, eh, pokud tedy ta původní formulace Svena Gigolta se nedostane do kompromisu H. Takže to jsou naše návrhy, ale pokud je o zbytek, tak to je v pořádku. Souhlasíme, děkuji. Za zelené dostane slovo Sven Gigolt. Děkuji. I já bych chtěl srdečně poděkovat panu Stolojanovi a celému týmu. Jednalo se o dobrou spolupráci a já se mohu jedině připojit k Sajdu Kamalovi a Pervanč Perez, protože ty pozměňovací návrhy jdou mnohé z nich stejným směrem a v podstatě mezi námi nebyly žádné velké rozdíly. E, já bych tuto rozpravu rád využil k tomu, abych eh, se trošku popasoval s pozměňovacími návrhy paní Kapl z FPE, protože nad jejími návrhy jsem eh, se velice podíval, protože ty sem vlastně vůbec nepatří, ty jsou úplně z jiné mísy. Ona tady v podstatě paušálně eh, podporuje, aby globální standardy se dále rozšiřovaly, zahrnovaly i nevládní organizace, tlačí na to, aby ty standardy se používaly úplně všude, což je ohromující, protože v Rakousku se zejména ze strany této strany kritizuje EU jako nedemokratická. A v podstatě hovořit o standardizátorech, jako jsou tito, e, jako o něčem, co by se mělo dále rozšiřovat, je skutečně zajímavé v, pra- v rámci pracovní skupiny se neustále diskutovalo o tom, zda princip eh, true and fair, to znamená um, určité upřímnosti podniku, jak se um, on sám zobrazuje, zda je to dostačující. Ono to tak není. Ve všech evropských zemích máme tradici, že um, podstatě neodpovídáme tomu, jakým způsobem nastavují pravidla Mezinárodní účetní organizace. Jinými slovy, princip, že podnik má vykazovat příjmy, které vůbec nejsou realizovány, je jeden příklad za všechny. To je taková voodoo ekonomika. A zároveň eh, pro paní Kapl toto vypadá naprosto neproblematické. Pokud byste eh, dokázala malým podnikům vysvětlit, že mají vykazovat příjmy, které se oni sami teprve snaží eh, realizovat, no tak to nikdo nepochopí. A já tady vidím takový protimluv ve vaší orientaci v Rakousku na malé a střední podniky, v té retorice tam a v těch eh, pozměňovacích návrzích tady, protože tady podstatě zároveň zastáváte princip, který popíráte, co se týká rozšiřování těchto účetních standardů. A já si myslím, že by se mělo říci nahlax, že pakliže tady děláte takovéto pozměňovací návrhy, tak to vůbec nemá co dočinění ani s vaší vlastní retorikou. Děkuji. Za EFDD nemáme nikoho, to znamená stínový zpravodaj, stínová zpravodajka za ENF paní Kapl. Ano, to je velmi vhodné, že mohu rovnou reagovat. Já jsem rád, že pan Gigold se tak zabývá prohlášeními mé strany v Rakousku, která má eh, skoro 31% ve všech průzkumech a je tak nejsilnější stranou v Rakousku a která se vyjadřuje na podporu malých a středních podniků. Já sama jsem čina v organizaci, která se stará o malé a střední podniky, takže já jsem ráda, že se takto zabýváte tím, co říkáme my. Ehm, já bych ráda řekla, že hovoříme-li zde o mezinárodních účetních standardech, tak má perspektiva, globální perspektiva, a já bych chtěla říci, že celosvětově účetní, mezinárodní účetní standardy platí nebo jsou akceptovány ve 116 státech. A mě jde v první řadě o to, aby podniky, malé i velké, zohledňovaly Eh, vybavenost kapitálem, investice, aby stoupala konkurenceschopnost. To je ten všeobecný aspekt, který vy tady teď kritizujete. A z toho já neustoupím. Je to ve všech programech naší strany. Eh, eh, ne, nebojte, věřte mi, já jsem ten hospodářský program naší strany sama psala. Kromě toho je velice důležité evaluovat v tomto konkrétním kontextu nařízení IRS a roli, jakou toto nařízení hraje v rámci toho regulačního rámce směrnice o službách v Evropě a důležitou roli ESMA v této oblasti. Co se týká EFRS eh, e eh, v této zprávě, a já bych chtěla panu zpravodaji také poděkovat za dobře odvedenou práci na těch 16 kompromisech. Já to považuji za velice dobrý dobrou snahu a e, myslím si, že jeho práce je velice pozitivní a mně připadají e, ty kompromisy jaksi e, hodné. Panu zpravodaji se podařilo tu vysokou komplexnost finančních trhů řádně zohlednit. Zejména co se týče malých a středních podniků. Tady odkazuji na kompromis H, kde to dobrovolné stanovování standardů se řeší. A myslím si, že obecně stanovování dobrovolnosti standardů pro malé podniky je velice dobrý aspekt. Potom, co se týká koherentnosti a jednotnosti, to je v té zprávě zpracováno velice dobře. A tím se dostávám k panu Gigoldovi s cílem, že IFRS bude celosvětově harmonizovaný eh, standard což zajistí zohlednění i evropských zájmů. Je potřeba zajistit také jaksi rovnoprávnost standardů, například z USA, tam je FRSB, a e, diskusí, e, e, diskusy o tomto, o harmonizaci těchto standardů můžeme vést ještě dlouho. Co se týká doporušení zprávy Majštat, ty zde byly velice dobře začleněny a e, v kompromisu N e, se vítá reforma EFRAK, což je také něco, co my podporujeme. Děkuji. Děkuji vám. Nemáme žádné další žádosti o slovo. Tím pádem poprosím pana zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou bych rád řekl, že si vážím všech těchto komentářů Rád bych pouze eh, zmínil pár témat, kde stále jaksi se úplně neschodujeme. Paní Beres celá jasně řekla, že se musíme přidržet našich vztahů s organizacemi, které financujeme tak, abychom prováděli reformy a tak dále. A odkázala přímo na EFRAK s tím, že jde o to propojit financování s výročním hodnocením reform, které byly implementovány. Můj názor je, že EFRAK má najmutou spoustu expertů a my bychom měli poskytnout jasný názor na to financování. Obdržel jsem informace, že pakliže nebudeme tento jasný názor na financování mít, tak někteří ti odborníci budou hledat novou práci. Ale e, to je samozřejmě názor EFRAKu. Myslím si, paní Beres, že už jsme obdrželi návrh e, směrnice od Evropské komise, co se týká financování EFRAK, a já navrhuji, abyste souhlasili s těmito kompromisy a poté, až budeme mít tu zprávu o EFRAKu, o, o jeho financování prodloužení na období 2017 až 2020, pak můžeme opět zahájit debatu na toto téma při analýze té zprávy. Tolik by byl můj návrh pro vás. Co se týká malých a středních podniků, zcela souhlasím s tím, co říkali kolegové. Rád bych pouze ujasnil, proč Evropská komise toto téma začlenuje do konceptu kapitálové unie, protože hovoříme-li o kapitálové unii, hovoříme rovněž o těch různě organizovaných trzích, kde budou uvedeny i malé, některé malé firmy. Nehovořím o burze. Existují jiné organizované trhy pro malé a střední firmy. A potom možná Evropská komise, třeba Lord Hill, když eh, uvažoval o kapitálové unii, uvažoval o tom, že víceméně by měl stejné pochopení jaksi standardu využívaných eh, malými a středními firmami. Ovšem, my se přidržujeme pozice, že jakýkoliv výsledek této práce by měl být i dobrovolný a měl by se předložit členským státům a měli bychom se jich zeptat, zda to chtějí nebo nechtějí dělat, eh, tedy přijmout ten design IFRS pakliže tedy by to eh, byl ten design pro malé a střední firmy jinak. Se dnes večer pokusím společně s poradci přijmout návrhy eh, liberálů, ty jsme dostali na poslední chvíli a jsou to návrhy, z nichž některé jsou velice přijatelné a měli, mohli bychom je zahrnout do kompromisních návrhů. Samozřejmě to nezmění podstatu věci, spíš je to takové zpřesnění eh, v rámci určitých malých změn, které bychom eh, z těch pozměňovacích návrhů na poslední chvíli od ALDE mohli udělat. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za odvedenou práci a Příští týden, až budeme hlasovat 25. Eh, 26. dubna, tak uvidíme, jak a zda ten kompromis vznikne. Eh, díky za zatím odvedenou, odvedenou práci. A tím se dostáváme k bodu 8 na pořadu jednání monitorování aplikace unijního práva, výroční zpráva za rok 2014. Nevidím zpravodaje je někdo, má někdo z liberálů představu, kde pan zpravodaj Ramon je? Sylvie, vy nemůžete mluvit jeho jménem? Ne? Hm. Já vím, že jsme o minutu napřed. To je, to víte, to je ten problém s německým předsedou, že ano? E, protože zkrátka všechno na čas, jako švýcarské hodinky. No, ale eh, já nemůžu zahájit diskusi, pokud tady není paní, pan zpravodaj. Z liberálu nikdo neví. Hm. Poradci také nic neví. Eh, my jsme se snažili dovolat k němu do kanceláře, ale nevíme, kde je. Aha, tak co s tím? Pět minut pauzu? Dvě minuty pauzu. Už jde. A výborně, tak jednu minutu. One minute break too. Ramon has arrived. Tak si uděláme minutu přestávku, než Ramon dojde. But I was a little bit in advance to... Já vím, že jsem to stihl moc rychle. Čekali jsme na vás dvě minuty před pátou, to víte. Každopádně díky, že jste přišel skoro včas. Bod 8. Monitorování aplikace unijního práva, výroční zpráva za rok 2014. A teď už mám tu čest dát slovo panu eh, zpravodaji Ramonovi Tremozaj Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já mám velkou čest vystupovat tady za vašeho předsedání, že? No, milí kolegové, minulý týden jsme se poprvé setkali v kolečku stínových zpravodajů a hovořili jsme o textu, který jsme vám poslali minulý týden. No, já jsem obdržel e-mail od ECR, od Kay Swinburne, eh, se velice zajímavými návrhy Nemohu vám slíbit, že to všechno zohledním, ale většinu těch příspěvků zohlednit mohu. Jsou to velice zajímavé komentáře, eh, co se týká kompromisu D, H, I a J. Takže děkuji frakci ECR a K, která poslala písemné znění. Eh, a žádnou jinou reakci jsem zatím neobdržel. Konec konců času bylo málo, ale zítra máme další zasedání stínových zpravodajů a myslím si, že zítra skutečně dojde k průlomu, protože všichni zpravodajové, stínoví zpravodajové frakcí měli čas eh, diskutovat s vlastními poslanci a dospět ke konsenzu v rámci frakcí. Takže to bude jistě zajímavé. Dovolte mi na závěr říci, že určitý problém zde máme, a to ve smyslu tom, že aplikace unijního práva není taková, jaká by být měla. Jak víte, mluvíme o stovkách nebo tisících e, procedur o porušení pravidel, které, které komise rozeslala za poslední rok. Je to zhruba 4 tisíce případů a je to průměrně až tisíc případů každý rok, takže my jako parlament máme problém v tom smyslu, že pokud Evropská unie nebude schopná eh, zajistit, že jednotlivé členské státy budou plně transponovat eh, právo EU, tak přicházíme o důvěryhodnost. A možná to je jeden z důvodů, proč je euroskepticismus tak moc na vzrůstu v celé Evropě. A to je problém, který všichni sdílíme. Jak víte, eh, učinili jsme vám dva návrhy. Jeden je vytvořit podvýbor, který by konkrétně sledoval tyto aspekty. Jakým způsobem dochází k transpozici práva EU v členských státech a který by to monitoroval. Já jsem připraven diskutovat, zda by tento podvýbor měl být přiřazen pod jury, nebo pod, pod výbor Ekon, nebo pod co ale je to, myslím, myšlenka, o které můžeme diskutovat. A my za liberály jsme vám také navrhli, aby e, zde byly zapojeny také klíčové bankovní instituce, které by pomohly parlamentu odvádět práci. EBA, e EIB, ECB, kteří by nám pomohli e, řešit tu otázku odpovědnosti za transponování práva EU v členských státech. Já jsem také na stůl eh, dal nápad, které klíčové bankovní instituce by nám v tomto mohly pomoci. A i zde čekám na vaše reakce. A proto tedy teď se těším na vaše komentáře a myslím si, že mezi dneškem a zítřkem, kdy máme druhé zasedání stínových zpravodajů, tak konečně Eh, se nám podaří věci uzavřít a abychom mohli příští týden hlasovat, jak je to naplánováno. Uvidíme se sekretariátem, zda to bude nebo nebude možné, ale to je to, co chceme. Rychlý konsenzus a postoupit dál co nejrychleji. Takže teď jsem připraven si vás vyslechnout a děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, Ramone. A dostáváme se ke stínovým. Začnu stínovým za EPP. Fulvio Matušelo, prosím. Grazie, grazie, prezident. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji také za vykonanou práci. Ano, já myslím, že ne, eh, eh, nemusíme eh, se vracet domů do Německa, abychom se sešli s koordinátorem a dohodli se na kompromisech. Já musím říci, že v podstatě řada pozměňovacích návrhů EPP již byla zahrnuta s určitými detaily, které jsou pro nás důležité, jako tedy suverénní dluh a finanční globální krize. Takže zítra si myslím, že se sejdou stínoví a rozhodnou a některé body asi také se vyřeší po vyjednávání se stínovými. Určitě se dohodneme na všem a my děkujeme e, zatím pro zatím zpravodaje a v očekávání toho, že zítra uvidíme, jak bude vstřícný, pokud jde o naše požadavky. Milé grácie, honore. Tisíce rád díky, pane poslanče Matušelo. A za SAD Klaudy Frunčuliča, snad jsem vaše jméno dobře vyslovil. Děkuji mnohokrát, pane předsedo je skutečně radost vidět, jak jste tu všichni okolo tohoto významného tématu. Chci poděkovat eh, zpravodaji a všem stínovým ke spolupráci nad touto důležitou záležitostí. Pokud jde o pozměňovací návrhy a kompromisy, tak jak jsou formulovány, musím říci a zdůraznit ještě jednou, že se ještě lišíme některých pozměňovacích návrhů a chtěli bychom se ještě zblížit k našemu stanovisku. Narovatel navrhuje zítřejší schůzku stínových zpravodajů. Bohužel mám důležité jednání v Bukurešti a musím odjet. My jsme navrhovali setkání eh, zítra dopoledne nebo v poledne pokud to nepůjde, tak vám zašlu naše stanovisku ke kompromisním, kompromisním návrhům, které jste navrhl. A ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že na jedné straně souhlasíme, že nedostatek vynucování sehrává důležitou roli v evropské krizi a vytváření také souvisí s vářením rovných podmínek na vnitřním trhu. Ale zlepšování legislativy může posílit důvěru v cíle a záměry Evropské unie mezi občany, občany Evropské unie. Na druhé straně evropské instituce by se měly dohodnout na vodnějším harmonogramu pro realizaci nařízení a směrnic při legislativním procesu tak, aby členské státy byly schopny v řádném čase splnit tyto požadavky. Zejména ve finančním sektoru členské státy a komise by měly zajistit, že jedenáctá směrnice, která zatím nebyla transponována jedním či více členskými státy, byla naléhavě implementována. A pokud jde o pakt stability a růstu a jeho plné využití klauzule o flexibilitě, tento pakt dost přispěl ke krizi, ale zpravodaj ne, nezmi, nezmiňuje neúplnost eurozóny a laissez-faire ve finančním sektoru. Laissez-faire je zřejmě pro Ibaraj velmi důležitá věc. Musíme nadále prohloubit měnovou unii, abychom doplnili bankovní unii. Bankovní regulace je důležitá a proto vám děkuji za snahu zavedení evropské dimenze u evropského systému pojištění vkladu a schválení pojištění vkladu a schválení příslušné směrnice ani s tím není v rozporu. Tresty za neplnění práva EU by měly být přiměřené, efektivní a odstrašující a přísnější pro ty členské ztráty, kde běží několik e, řízení. V neposlední řadě musím zdůraznit jednu věc. Pro vás, pro všechny, my jsme proti tomu, aby byly uváděny jednotlivé země, dvě země, tři země, čtyři, sedm zemí, deset zemí. Buď uvedeme všechny země, anebo nebudeme uvádět ani jednu zemi. To vychází eh, z, z ustálené praxe komise, tedy poukazovat na ty státy, které porušují provádění evropského práva. Děkuji vám mnohokrát a ještě děkuji za spolupráci a jsem vděčný za spolupráci s kolegy. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Vážíme si mnohojazyčnosti. A nyní dám slovo Sandru Děkuji, pane předsedo. novým jménem Kate Swinburne, která zde nemůže být. Má několik stručných komentářů k této zprávě a ke kompromisům, které byly projednány, ale v první řadě chce poděkovat zpravodaji, který odvedl velmi dobrou práci a naznačil, kde členské státy nedokázaly naplnit směrnice. A tedy pojmenování příslušných eh, zemí je správné. Je správné, že zde můžeme pojmenovat ty, kteří nejhůře porušují pravidla a kde občané mají vědět, které vlády neplní eh, závazky. A, takže tady názor eh, stínového zpravodaje za SAD. Avšak v další části zprávy, kde se zabýváme budoucí legislativou, a formulace, která zatím nebyla dohodnuta, jsou spíše koncepty či určitými vodítky. A spe, tedy specifická doporučení pro jednotlivé země podle evropského semestru jsou pouze doporučení. A je zvláštním přisuzovat stejnou úroveň jako směrnicím. Tato doporučení jsou nezávazná a bylo by nesprávné tvrdit, že tato doporučení závazná jsou. A měli bychom se také zabývat mezinárodními standardy. Ale kromě toho, ta, ten návrh stanoviska je velmi kvalitní a těší se na spolupráci s dalšími stínovými se spravodajem, abychom dospěli k úspěšnému výsledku. Děkuji. Matkáty Zague. Děkuji, pane předsedo. Díky také zpravodaji který se maximálně snažil zajistit širokou politickou podporu pro svou zprávu a vážím si jeho snahy a chci vysvětlit, že schůze stínových v některých případech znamená, že ta propast mezi námi je příliš velká, aby mohla být přemostěna a tady máme zásadní neschody, když jednáme o těchto otázkách a jinak pozitivní charakter evropského práva a jeho vynucování na jednotlivé země. Já zásadně věřím, a já jsem to často zde tvrdil, že ta rozhodnutí, která ovlivňují jednotlivá společenství, by měla být přijímána co nejblíže těmto společenstvím a právo EU překonalo právě toto. A uplatňování práva EU vyžaduje, abychom se zabývali dopady práva na jednotlivé zákony. A to jsem uvedl na setkání stínových, když jsme řešili oblast bankovnictví a finančních předpisů a jenom jeden členský stát splnil všechn, veškerou stávající legislativu, a to je Německo. A myslím, že spravedlivá otázka je, zda náhodou Eh, právo EU nevyhovuje více některým členským státům, více než jiným. A myslím, že v některých případech schválené právo v tom, zde v tomto parlamentu má negativní dopad, zejména na periferní země a na země, které byly předmětem záchranných programů a na původním setkání bylo předloženo několik kompromisních návrhů, kde bychom mohli dospět k dohodě a kde by bylo možné prosadit eh, opravěná politická stanoviska. A zde budeme schopni podpořit tyto kompromisní. Ale já sám nebudu schopen se zúčastnit eh, toho jednání, že se musím vrátit do Irska, ale GUE bude eh, zastoupena naším pracovníkem a zajistíme, aby v těch oblastech, kde eh, máme oprávněné požadavky, já už jsem to také řekl, orientace této zprávy se týká odhalit ty oblasti, kde tedy nebylo právo řádně aplikováno. A to není věc, které bychom se nutně měli obávat, ale myslím, že v některých oblastech zdůraznění zemí může mít eh, dvojí dopad. Je třeba to říct jasně. Tam, kde národní vlády nesplnily vlastní odpovědnost, v jiných případech to může také eh, poukázat na problematický charakter některých legislativních aktů, takže se těším na to, výsledky zítřejšího setkání. Děkuji. Nevidím tu zástupce zelených, takže dáme slovo zpravodaji, prosím. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, děkuji za vaše komentáře. Vidím, že MIP za zelené tu není, ale víceméně souhlasil s našimi kompromisy. A také souhlasil s kritickými výhradami naší zprávy. S kolega z, Rumun, z Rumunska jsem připraven nalézt čas zítra dopoledne pro bilaterální konzultaci. Já si to ještě teď ověřím. A jsem připraven na bilaterální setkání, abychom se pokusili dospět k určitému koncenzu. Takže neodcházejte jako pan Martušelo, ještě počkejte, abychom se mohli dohodnout. Samozřejmě, milí kolegové, bylo by jednodušší pro nás, pro všechny, pro mě, říci, nezmiňujme žádný členský stát v této zprávě. To by bylo velmi jednoduché řešení a skončili bychom za pár minut. A pokud bude většina poslanců v tomto výboru, která si bude přát, nehrajme tuto hru a nebudeme žádnou zemi jmenovat, nejenom země, které eh, jsou na tom, na tom eh, pozitivním, ale také na tom negativním seznamu. Takže nebudeme na někoho poukazovat, ale také bychom mohli poukazovat pozitivně na země, které eh, v řádném čase naplňují právo EU. A bylo by jednodušší přistupovat k tomu, jak, jak, jak činíme běžně. Pokud je tu problém s právem EU, tak pořádku, budeme, zmíníme to několika pěknými slovy a život půjde dál. Ale musíme říct si pravdu. A nejenom dělat velké projevy, ale také věci správně pojmenovat. A tyto země jsou uváděny v jednotlivých dokumentech a na internetu Evropskou komisí, takže si nemyslím, že bychom neměli uvádět některé země. Podle informací, které máme od komise o těchto zemích, proč je vypouštět tyto informace z naší zprávy. Zítra v poledne dojde k velmi důležitému oznámení kom, eh, komisařky Vestager proti společnosti Google. Před třemi lety jsem byl zprávě hospodářské soutěži a existují důkazy, že komise v roce 2015 zahájila první prohlášení o námitce eh, v protitrastovém řízení proti firmě Google. A také tu byla diskuse, zda uvedeme firmu Google ve zprávě výslovně nebo ne. A po určitém brainstormingu 600 poslanců hlasovalo pro uvedení Google. Pro, a Google získal 90% podíl na trhu ve vyhledávačích na internetu. A to samé probíhá s Androidem. Tak komise zahajuje druhé, tedy spouští druhé řízení o prohlášení o námitce u systému Android. A my jsme splnili svou povinnost před třemi lety, když jsme skutečně pohledli na konkrétní společnost, která eliminuje evropské firmy z hospodářské soutěže. Takže já jsem proto, abychom eh, vyzdvihli ty, kteří postupují správně a splní své úkoly mezi zeměmi při implementaci práva EU, ale také vyvíjíme tlak na ty země, které zatím neodvedly svou práci a vyhnout se pojmenování těchto zemí vytváří morální riziko. A toto je stanovisko a pokud máte jiný postoj, tak jsem demokrat a přijmu eh, výsledek většinového postupu a život půjde dál. Ale chtěl jsem eh, tuto diskusi zahájit a myslím, že je to dobrý příspěvek z naší strany. Pokud uvedeme seznam zemí, které dělají to, co od nich čekáme, a ty, které to zatím neudělali. Takže tím budu končit. V posledním týdnu jsme řekli ano, Kay Swinburne, nemá smysl uvádět eh, právo EU, které zatím nebylo schváleno, takže tento požadavek eh, přijímáme. Byl to požadavek i dalších a další skupiny s tím souhlasily. A to, co jste řekli, tedy přebíráme za své. A za, pokud se chcete sejít zítra dopoledne, jak jste navrhl, najdeme si na to prostor a věřím, že zítra odpoledne to bude krátká Eh, schůzka stínových zpravodajů, abychom mohli hlasovat eh, příští týden. týden. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Hlasovat o výboru Ekon se plánuje na 26. dubna. And the vote in the lead Hlasovat v gestorském výboru 24. května a v červencové plenárce. Takže je program, uvidíme, zdali eh, se podaří skromážit stínové zpravodaje a doufáme, že tento návrh bude mít širokou podporu. Dobře. A teď tady mám i stínové z SAD. Mm, máme předstih. Šestiminutový předstih s dalším bodem. Uvidíme zdali nám tady náhodou někdo nechybí. Sylvie je tady, Sandra taky, Dimitris taky. Není tady Lambert Zany. takže možná Ester, pokud hlasíš, tak počkáme do půl, tak jak bylo plánováno, abychom začali včas.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 Yeah, Kolegové, můžeme začít. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích? Ne, ne, to byl vtip. Testoval jsem vaši pozornost. Takže druhá vyměna názorů Navazujeme na 7. dubna v tomto a dám hned slovo Esther Delange, naší zpravodajce. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já nevím, stále eh, již eh, druhá nebo dvou a půl tá, ne, každopádně když je to třetí příležitost, třetí diskuze. Minule jsme hovořili o plánování a děkuji kolegům, kteří se zapojili do této diskuze a já jsem v doby hovořila s řadou kolegů, včetně s řadou dalších dotčených organizací, jejich zástupců a máme zde kolizi tří různých přístupů k tomuto tématu. Kdybych hovořila s většinou kolegů, tak většina v parlamentu zde především se na to dívá jako na téma občanů a spotřebitelů a e, e, nes, pravedlivé, tedy je to, eh, tedy eh, pro ty občany je důležité, aby jejich úspory byly bezpečné, bez ohledu na to, kde se narodili, protože jinak je to nespravedlivé. A já jsem hovořila i se zástupci komise, i mm, oni si vyhrali článek 114 jako právní základ, eh, což je spíše přístup z pohledu finančních trhů. A tento právní základ samozřejmě kolegové ví, tak ten v radě je předmětem velké diskuze vůbec, ale je to vhodný základ. To je ten přístup tržní. A potom řada členských států také eh, eh, z toho dělá problém eh, odpovědnosti státu za újmu. Takže to je takový mm, trojuhelník tří různých přístupů, které musím sladit a řešení nalézt něco, co je přijatelné pro všechny, bude asi někde uprostřed tohoto trojuhelníku. Nyní pracujeme na pracovním dokumentu. Minule jsem slíbila, že trochu vám vysvětlím, o co půjde v tomto dokumentu. Jak jsem mi řekla předtím, to znamená, když se dostane do kontextu, kontextu, kdy se ukáže, ukážou relevantní vztahy s dalšími tématy, a to jsou strukturální vztahy samozřejmě, EDIS je součástí dalších částí bankovní údie, potom institucionální otázka je co, jaké budou nové úkoly, jaké bude mít mm, mm, mm, zdali bude potřebovat nové kompetence, nové nástroje, takže institucionální pohled a potom ekonomický a finanční, to je otázka důsledku. A samozřejmě tady máme hodnocení dopadu Evropské komise, což moc diskuzi nepomáhá. A možná by to také bylo dobré i v kontextu stínových zpravodajů, protože mm, v radě také probíhá taková diskuze, jaký toho bude dopad, a i my zde v parlamentu také bychom měli na některé ze schůzí stínových se dotknout otázek dopadu. Potom propojení s dalšími vlastmi. Teď bych zmínila především tu strukturu, kterou máme teď. Pokud jde o dohled, dohled tak ten aspekt dohledu, otázka je, zda SSM, ten, nástroj, ten mechanismus eh, dohledu má dostatečné nástroje nebo ne, potřebuje více, potom je tady diskuse eh, kapitálové přiměřenosti a obezřetnosti, eh, tady aktiva úrovně 3, to bylo zmíněno minule, a samozřejmě jedno z nejcitlivějších témat, které asi těžko budeme řešit, ale je třeba aspoň o něm diskutovat, a e, řešit postupně, neukvapeně, to je téma suverénního rizika. Potom otázka řešení e, krizí, e, banka podobně, takže tady to se diskutuje v rámci SRM, potom bail-in a kapitál. No, a potom další otázka, která pořád se objevuje, to je otázka těch limitů to moc nepomohlo v diskuzích o EDIS, eh, protože teď máme otazníky vůbec, které se týkají stávajících eh, eh, stávajících mm, smluv a potom potřebujeme konkrétní návrhy od komise, které se týkají tedy Mm, které se týkají dopadu efektu těchto nástrojů. A poslední téma, které není zmíněno ve sdělení Evropské komise snižování, snížení rizika, to je velice relevantní především teď po IMF e a tedy otázka těch nevýkonných úvěrů. IMF tvrdí, že eurozóna sama o sobě má 90 miliard nevýkonných nebonitních úvěrů, takže to musíme také řešit. A nakonec k eh, depozita jako taková teď. Stávající situace, pokud jde o implementaci eh, těch národních eh, záručních režimů, tak tady mm, členové výboru by si přáli mm, se s tím více seznámit, jak to funguje v praxi a jaké Mm, co dobře nefunguje, tedy a co je třeba řešit v těch národních režimech, potom eh, otázka eh, práva úvahy jednotlivých států, mm, manévrovací prostor a potom je to otázka, že banky mm, používají různé účetní standardy, to také moc nepomůže. Především to je důležité porový počet těch příspěvků bank do toho systému. A to je problém, když banky používají různé účetní výkaznictví, tak to bude mít dopad na Eh, eh, výpočet těch příspěvků do tohoto programu. Takže mm, potom je zde vztah s dalšími agendami a cílem tohoto dokumentu je nevyřešit všechno, ale mm, zavést určitě jasno, aspoň mezi námi, abychom si řekli, jaké jsou vztahy s ostatními eh, normami, předpisy a mm, možná se neschodneme na tom, do jaké míry je to urgentní a Mhm. Samozřejmě potom se dostaneme k legislativním návrhům později a i legislativní návrhy budou muset jít ruku v ruce s eh, určitou otázkou snižování rizik. A jak tedy potom e, zajistíme, aby ty oba procesy eh, jak si byly v souladu, aby jeden ten proces nebyl ve sklozu za tím druhým, ale to je až na pozdější dobu. Takže to bude figurovat v tom pracovním dokumentu, asi tak, ale ráda bych slyšela od vás, od všech, mm, co leží na srdci vám. Samozřejmě, když jsme slyšeli určité předběžné poznámky, například Eliza ty tři pilíře musí mm, být na stejné úrovni. Ano, o tom jsme diskutovali, ale pokud mm, byste chtěli něco nového mm, ještě dát do tohoto pracovního dokumentu, tak si to ráda vyslechnu. A nebo alespoň do konce příštího týdne písemně. Tak, abychom v květnu měli dispozici eh, dokument pracovní dokument. Děkuji. První stínový, stínová Eliza Ferreira. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat Ester za prezentaci. Je pravda, já nechci eh, opakovat to, co jsem již zmínila dřív. To se týká faktu, že tady neřešíme obsah tohoto legislativního návrhu a že ten byl předložen 24. listopadu předchozího roku, tedy vlastně již před pěti měsíci. A vypadá to, že pokrok je příliš pomalý. Um, abych se vrátila k úvodu, kde paní Delange zmiňuje eh, ty tři původní prvky No, takže vy zdůrazňujete ten první eh, pozice občanů, jak občané nahlíží na evropské instituce, jak je vidí. Tady my eh, my říkáme veřejnosti, že budujeme bankovní unii, udělali jsme první dva kroky a u třetího jsme se zastavili a zabýváme se dalšími věcmi, které jsou také důležité, ale my jsme se přece rozhodli, že budeme mít jednotný dohled, jednotný nebo jeden orgán pro řešení bankovních krizí a takže a, a teď my chceme, aby ta celá architektura se stabilizovala, tak není a takže eh, a eh, je třeba eh, se podívat na samý začátek, ale o tom jsme již diskutovali, třeba o právním základu a mm, článek 114, to bylo předmětem velkých diskuzí, to jsme přece vyřešili již a teď opět zase se nám dostávají na stůl témata, která jsme v minulosti vyřešili. To tež platí pro otázku governance, řízení. Já si myslím, že celá ta architektura byla mm, právě eh, koncipována tak, aby se přerušil ten vztah mezi státy a bankami. A mm, šlo nám o stabilizaci bankovnictví. Pravda je, že my jsme tam eh, měli takové přechodné období, aby se skutečně vytvořila bankovní unie, ale zjistili jsme, že ten přechod je těžký, obtížný a, na, a skončil vlastně, než mm, eh, začal fungovat eh, ten orgán pro řešení bankovních krizí a bail-in země nebyly schopny se ochránit od systematických dopadů případného bail-inu a e, takže celý tento přístup je třeba řešit otevřeně a fundovaně. In fact, we don't increase. Tak, abychom nemuseli e, tady budit takový e, dojem, že s implementací bankovní eh, unie jsou spojená rizika. Navrhujete, že bychom měli začít na tom pracovat. Já si jsem jistá, eh, podle toho, co popsala Ester, eh, nejsem si jistá, zda nakonec budeme řešit obsah toho návrhu komise. Já myslím, že je důležité například, abychom začali pečlivě se zabývat obsahem návrhů, které máme na stole a samozřejmě musíme se ponaučit od eh, národních orgánů, jaké jsou jejich zkušenosti s ochranou depozit, musíme se ponaučit s tím, jak fungují IPS, eh, musíme se ponaučit, jak je to s fungováním. Aha, měla bych skončit, dobře. Ještě 20 vteřin, 20 vteřin. Dobře. Ne, ne, tak. Já myslím, že bychom se měli ponaučit, vzít si lekce z národních zkušeností a doufám, že také i budeme mluvit o detailech, jako o tom eh, návrhu, jaký má být vztah mezi těmi národními režimy eh, záruk za eh, depozita a mm, viděli bychom trochu rozpracovat článek 11 a pochopit různé ty funkce eh, těch národních DGS a jak by to mělo být s fungováním mezi, toho vztahu mezi národní úrovní a to evropskou úrovní ochrany depozit takže jich detailů je hodně v návrhu komise, kterým je třeba se věnovat a já doufám, že společně díky slyšení, které připravujete, že půjdeme do hloubky návrhu, poněvadž musíme to urychlit a e, vytvořit bankovní unii. Já se omlouvám, já, já jsem překročila čas. Omlouvám se, děkuji pane předsedo. Já osobně podporuji eh, přístup eh, zpravodaje. Řekl bych, že nejprve bychom si měli ujasnit, na co se vlastně budeme zaměřovat. A podle mého politického názoru je podle mě velice zajímavé provádět takovouto výměnu názoru, ale skutečné zahájení diskuse bude, až budeme mít ten diskusní dokument. Uvidíme, co je v rámci rozsahu, co už je mimo rozsah a pak teprve můžeme začít jednat. Dnes zmíním tři věci. Nejprve eh, v mém posledním příspěvku v únoru jsem hovořil o eh, neexistenci studie dopadu. Jsem eh, rád, že to tady zaznělo i od paní zpravodajky, protože musíme být upřímní, některé otázky jsou stále nezodpovězené. A potom, co se týká dvou dalších témat, redukce rizik a role ECB. Redukce rizik to je něco, kde se všichni shodneme, že řešení této otázky je zásadní. Protože stále ještě jsme se nevyhrabali z finanční krize. Ne úplně. Mnoho bank, mnoho států je extrémně zadlužených a já si myslím, že to nemůžeme vynechat z té diskuse o EDIS. A v tomto ohledu bych rád zopakoval to, co už jsem řekl dříve, že pokud žádáte severoevropské banky, aby zachraňovali vkladatele na jihu, tak musíte být ochotni diskutovat také o bezpečnosti těch jižních vkladů. Protože, no, můžeme chodit kolem horké kaše, ale všichni se budeme muset vrátit do členských států a budeme muset přesvědčit své občany, své vkladatele, že budou pokryti tím nejlepším možným způsobem, pokud by jejich banka měla zkrachovat, anebo by se měla stát předmětem rozpouštěcího řízení. A bude potřeba se zaměřit na jednotlivé národní bankovní systémy a ohodnotit je podle jednotlivých úrovní rizik. Myslím si, a tady bych rád odkázal na slovo spravedlivost, spravedlnost, férovost, což zmínila paní zpravodajka. I my si tohoto konceptu velice vážíme. Eh, že tedy ten systém eh, pojištění vkladu by měl být spravedlivý. A já si myslím, že to není zatím dostatečně reflektováno v návrhu komise. Je potřeba se na to zaměřit. Co tím myslím? Mimo jiné také to, že ten systém by nesměl vést k nižší úrovni ochrany vkladů v některých členských státech. Nesmí to vést k morálnímu riziku, nemůž, nesmí to být nespravedlivé, co se týká alokace e, břemene v e, monetární unii. Taky participující v systému EDIS by měly být, mít všechny stejné východisko a je potřeba zaměřit se na jejich rozvahy, podívat se na to, zda jsou čisté nebo ne. A je potřeba podívat se na ty takzvané legacy costs, Jeden z odborníků v nedávné době tady na naší schůzi řekl, že příliš mnoho bank, a to cituji, je zatíženo svými náklady z minulosti. A konkrétně zmínil um, ty legacy aktiva a půjčky, které jaksi negenerují potřebné příjmy. Takže v tomto ohledu souhlasím s tím, že je potřeba o tom začít mluvit, je potřeba začít pracovat. Chceme-li něčeho dosáhnout, chceme-li zajistit, že nakonec budeme mít systém, který bude spravedlivý a bude tuto spravedlnost reflektovat pro všechny eh, evropské vkladatele. A v tomto ohledu bych rád také zmínil poslední téma, tedy role ECB. Víme, že ECB byla odpovědná za komplexní hodnocení roku 2014. Je potřeba se zaměřit na fakt, že pokud je toto, jak budeme pracovat, e, tedy zda všechny evropské banky mají stejné východisko nebo ne, tak musíme dbát zejména toho, že je potřeba se vyhnout tomu, aby ECB nebyla pouze soudcem, ale aby byla také zúčastněnou stranou. Není možné být zároveň na obou stranách barikády. Takže i to by byla otázka, kterou bychom se museli zabývat. Ještě mi dovolte pár otázek. Jak jsem řekl, Skutečné východisko bude ten diskusní dokument, na který se těšíme. Děkuji. Děkuji. Sylvie Goulart. Děkuji, pane předsedo, děkuji Ester za úvod. Zmíním jenom několik bodů velmi stručně. Myslím si upřímně za to, že načasování je klíčové a musíme začít intenzivněji pracovat. Všichni jsme využili toto období, abychom se dostali do složité materie, ale chci upozornit na dvě věci. Za prvé, nikdo neví, co vzejde z britského referenda 23. června a můžeme se opět dostat do neklidného, nestabilního období a vše, co bude učiněno, se stane. A když existuje taková míra nejistoty před námi, musíme tu práci urychlit v roce 2017 a v řadě členských států, včetně Nizozemska mimo jiné, ale každopádně v Německu a ve Francii bude předvolební období, tedy poměrně napjatá doba, referendum v Itálii na podzim. Pokud eh, chceme tyto věci prodloužit a tím to prodlužujeme, tak je to dobré, ty věci si to zaslouží, ale neměli bychom budit dojem, že vyčkáváme a nakonec upadneme pouze do taktizování. Eh, je třeba spoustu věcí pro vypracovat, abych uvítala názor ECB. Chci jednat s komisí. A ještě jednou, já už jsem to řekla, ale opakuji to, eh, musíme se snažit eh, odstranit národní vlajky z těch stanovisek. Sander správně říká, že ochrana vkladatelů je společnou starostí. Není to německý postoj a i to, že některé země mohou mít eh, následkem krize v bankovním sektoru vysoký počet eh, nebonitních úvěrů, nemůžeme se tvářit, že to neexistuje. A zabarikádovat se za národní postoj v Evropské unii, kterou jsme si všichni přáli, to je důležité. Některé body jsou velmi důležité kumulativní účinek náběhu Fondu pro řešení krizových situací a tohoto fondu. Co se stane v bankách, pokud jde o soutěž, pokud jde o eurozónu, pokud jde o zbytek Evropské unie. Zaznělo to z úst ECB. Skutečně potřebujeme pojištění vkladu, anebo potřebujeme eh, záchranný mechanismus, backstop. A tady se něco objevuje a myslím, že jsme trošku rychle vypustili otázku tedy takzvaného backstopu u toho fondu pro řešení krizových situací. Co můžeme udělat rozumného s přesným harmonizem u snížení rizika? Já jsem proto, abychom se tím zabývali, ale není to předpoklad, jsou to dva postupy, které musí běžet souběžně a měli bychom dosáhnout širokého souhlasu. Také musíme jednat s dohledem, a musíme mít na paměti, že máme evropský dohled, který kontroluje velké banky, a potom národní dohledy, které jsou příslušné pro menší banky. A jak zajistíme kontrolu v obou případech a jaký to má dopad na pojištění vkladů. Tedy harmonogram samozřejmě přechodu z jedné fáze do druhé. A pokud příliš věcí spojíme, tak, se, tak to nedokážeme, až jsem k dispozici prvéky, která se toho ujala a věřím, že se nám podaří udělat rychle pokrok. Děkuji Ester, děkuji všem ostatním. Vy, Dimitrios Papadimulis. Dimitrios Papadimulis. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. V první řadě mi dovolte říci, že souhlasím se Silví Gulár, že bychom měli tento proces diskusí urychlit. Už nějakou dobu diskutujeme a začínám mít pocit, že jsou lidé, kteří chtějí, abychom to zdržovali. Kteří se snaží eh, toto spoždění jaksi prodlužovat. A já bych chtěl říct, že čím víc tuto diskusi zdržujeme, tím víc se vystavujeme systémovým šokům, systémovému selhání. Legislativní návrh komise předložila v listopadu, to je návrh tedy o bankovní unii. Už vlastně máme celé roky, máme ty tři pilíře. A já si říkám, zda je vůbec ještě nějaký poslanec, kdo by věřil, že je možné vytvořit fungující bankovní unii, aniž bychom ty všechny tři pilíře implementovali. Takže všechny ty otázky, které předložila zpravodajka, myslíme si, že všechny ty otázky můžeme vyřešit tím třetím pilířem a aniž bychom se zaměřovali na ty první dva pilíře? Nesledujeme náhodou pouze národní zájmy? To by bylo totiž katastrofální. Pro všechny z nás, kteří chceme skutečnou bankovní unii v EU, skutečnou bankovní integraci, je potřeba implementovat všechny tři pilíře. Takže paní zpravodajka má naprostou pravdu. Ovšem, neslyšeli jsme její názor na jednoduchou otázku. Je přesvědčena, že návrh komise je krokem správným směrem. Já si to myslím. A vzhledem k tomu, že toto téma je velice vážné a důležité, musíme přemýšlet o tom, jak bychom oba procesy mohli provozovat paralelně. Jak bychom mohli mít i sdílení rizik sdílení břemene a redukci rizik. Některé členské státy a jejich banky, respektive bankovní lobby, například bankovní lobby v Německu, se nás snaží přesvědčit, že návrh komise je nebezpečný, že bychom jej nikdy neměli akceptovat. Neměli bychom na to téma diskutovat? Podle mého názoru, pane předsedo, tu diskusi musíme urychlit. Musíme uspořádat diskusi za přítomnosti komise a ECB a nesmíme čekat, až rada přijme své stanovisko a nebo než konečně vypracují eh, si nějaký názor. A je potřeba, dostat do ruky ten pracovní dokument. Paní zpravodajka o tom dokumentu mluvila v takových podrobnostech, že jsem si začal říkat, zda ten dokument už náhodou není k dispozici. Ono už jsou to celé měsíce eh, od doby, kdy zpravodajka dostala mandát. Měli jsme schůzi stínových zpravodajů, dali jsme zpravodajce možnost eh, představit svůj návrh po prázdninách, což byla nabídka, která byla učiněna v duchu dobré spolupráce, abychom lépe využili čas, který máme, ale bohužel se obávám, že jsou zde někteří lidé, kteří si myslí, že bankovní unii můžeme mít pouze s prvními dvěma pilíři. Já s tím nesouhlasím a nechci zabíhat do podrobností. Chtěl bych, aby nám zpravodajka dala pracovní dokument, abychom mohli začít organizovat slyšení, diskuse za přítomnosti Evropské komise a ECB a abychom mohli začít diskutovat o podstatě návrhu komise. Přičemž víme, že ECB zde hraje velice důležitou roli. Děkuji vám. Za zelené Filip Lambert. Děkuji, pane předsedo. Díky všem kolegům. Souhlasím se všemi, že chceme něčeho dosáhnout. Není to jenom takové cvičení Eh, jenom proto, abychom si našli výmluvu, proč nic nedělat. Návrh zde jde správným směrem, samozřejmě jej lze zlepšit a eh, není možné eh, ho jsme ze stolu jenom proto, že nemáme studii dopadu. Já slýchám argumenty, které v podstatě podle mě slouží k tomu, aby se našla záminka, proč nic nedělat. Eh, ten nejčastější argument je to morální riziko. V tom smyslu, že no jo, ale proč by němečtí vkladatelé měli platit za špatně spravované italské banky? Já si myslím, že samotné užívání tohoto argumentu znamená, že ať už eh, kdo chce, co chce říká, tak prostě ta, ten, ta problematika too big to fail nebyla vyřešena. Není to proto, že do, Deutsche Bank má v názvu slovo Deutsche, že to je německá banka. Je to globální hedžový fond, který má expozituru všude. No a pak, když to praskne, tak to může ležet na německých ramenou nebo na nějakých tajvanských ramenou nebo kdekoliv jinde. Mně to je úplně jedno. Když se investuje do gangsterské banky, no tak za to zaplatíte. Tak funguje trh a mě to vyhovuje. Mně je jedno, že to jsou e, němečtí podílníci, dokud to nejsou němečtí daňoví poplatníci. Samozřejmě, eh, pokud banka má korporátní e, vedení v nějaké zemi, tak to je německá, lomeno italská, lomeno belgická nebo bohu jaká jiná banka. A pokud jste přesvědčeni o tom, že to tak je, tak buďte upřímní a pomožte nám skoncovat s tím syndromem too big to fail. Druhý argument, který hodně slýchám, je, no jo, příliš velká expozitura vůči veřejnému dluhu. A na tom něco je. Já si myslím, že kdokoliv, kdo eh, si toto téma pečlivě prostuduje, vidí, že jde o to, jak koncentrované prostředky jsou. Ať už je to riziko jakéhokoliv druhu, ale když je to tedy riziko v podobě státního dluhu. Jinými slovy, banka může mít i významnou část svého kapitálu exponovanou veřejnému dluhu, ale pokud je to veřejný dluh z celé řady zemí, třeba z nějakého košíku zemí eurozóny, který je vyvážen podle váhy jednotlivých států, no tak ano, tak ta řecká komponenta toho dluhu by byla vnímána jako rizikovnější, ale byla by kompenzována méně rizikovým hodnocením, já nevím, německého, belgického nebo nějakého jiného dluhu. Pokud je to diverzifikovaná expozitura, dokud, řekněme, italské banky nejsou vystaveny čistě pouze italskému státnímu dluhu, belgické, belgickému a tak dále, tak podobně. Pokud je to diversifikované, tak je to, myslím, bezpečné. A tím se dostávám k tomu, že já si myslím, a já chápu, že někteří používají ten argument redukce rizika jako alibi nic nedělat. Eh, já bych eh, neřekl, že to je Ester záměr, ale musíme to brát vážně. No a já buď tedy souhlasím nebo nesouhlasím se Silví, to se musí vyjasnit. Jsou to dvě jaksi paralelní cesty a jsou propojené. Ano, spíš než říct neuděláme nic, bychom se měli posouvat vpřed v obou těch oblastech. Takže souhlasíme jeden s druhým, výborně. Měli bychom zajistit, že uděláme vše, co je v našich silách, protože od doby CRD, BRRD, tak jsme si uvědomili, že v naší síti jsou stále příliš velká oka. A pakliže toto cvičení můžeme využít k jejich zalátání, abych tak řekl, tak to udělejme. A, a pokud tady někdo chce vést tu spožďovací debatu proti Edisu, tak e, musíme předložit jaksi nějaké jiné komplexní řešení. Já tedy podporuji postup zpravodajky, těším se na ten pracovní dokument abychom mohli začít argumentovat, debatovat a snažit se najít ten nejlepší možný kompromis. Děkuji. Thank you. Děkuji. Marko Zány. Děkuji. Velice rychle. Já bych zmínil některé body, které vlastně již jsme diskutovali na předchozích debatách. A v podstatě je to první pracovní dokument, na toto téma eh, na konkrétnějším základě, eh, což má být začátek, abychom mohli eh, něco potom vybudovat. Téma je významné dnes. Bankovní systém v Evropě trpí, všichni trpí, je to obrovské utrpení z důvodu interních problémů, ale také i z důvodu potenciálních externích rizik. Eh, v této době eh, i mm, Federal Reserve vynesla nepříliš mírné hodnocení eh, právě o těch contingency plánech nejdůležitějších amerických bank a především největší údajně není schopna mít funkční plán eh, neproš, neprošla by velkými zátěžemi. Takže eh, eh, potom já se ptám, kdyby tato banka se dostala do krize, jaký by to mělo dopad na evropské banky, které tak jsou již pod velkým tlakem. Takže určitě podle mého soudu toto by měla být příležitost právě proto, abychom vytvořili nástroj, který nejenom by dal jistotu garance těm spotřebitelům, tedy vkladatelům, ale i finanční stabilitu v celém systému. Vzhledem k tomu, že to je takový širší cíl, který bych si zde přál, tak opět musím zopakovat, že eh, významná role Centrální Evropské banky by právě měla spočívat v tom, aby tento mechanismus začal fungovat. A omezit se pouze na systém záruk, který eh, bude vycházet z předpokladů, které jsem viděl v těchto meslících, které vyplývají z prvních návrhů, tak já si myslím, že to nebude stačit, to nebude fungovat a to nezajistí stabilitu systému. A spolu s tímto si myslím, že je třeba rozšířit tuto činnost a podle mě i opravit ty eh, různé eh, distorze, mm, které způsobily předchozí regulace na trhu, tedy narušení trhu jako BRD eh, nebo bail-in. Mm, podle mě to zavádí velice nebezpečný princip, velice milný princip a my jsme viděli pouze malou část jeho efektu, dopadu, takže Eh, dát určitou, eh, na určitou částku považovat i běžné nástroje jako, běžné účty jako nástroje investiční. A zde mm, zde mm, i tedy občané mají vysoké částky na běžných účtech uložené vlastně i podniky, eh, takto, takže toto mm, nemůže, zam, takže eh, toto propojovat právě s tou koncepcí, že i tento eh, typ vkladu je investičním nástrojem. A teď, pokud jde o rizika, já zde souhlasím eh, s tím, co řekl Filip přede mnou. Já jako daňový poplatník z Itálie v takovém e, společném systému garancí, tak bych si dával pozor, e, e, aby moje prostředky nebyly použity na záchranu banky, jako třeba Deutsche Bank. Deutsche Bank a, mm, ty, a to angažovanost, kterou tyto banky mají třeba v derivovaných nástrojích, no, nástrojích to může eh, ohrozit celý systém. A potom i ten mechanismus SSM by měl eh, jít více do hloubky a především se zabývat aktivy eh, úrovně 3, to jsou ty, to je ta angažovanost v derivátech. Často jsou to deriváty evropské, ale ty ani nevstupují do klasického systému clearingu. A to je velice nebezpečné. Jsou nebezpečné nástroje, které představí velké riziko. No a poslední bod, který je zásadní pro mě eh, v této diskuzi, když diskutujeme o systému záruk, když diskutujeme o společném systému eh, ochrany vkladů, tak zde bychom neměli eh, akceptovat protistrany, které podkopávají finanční stabilitu systému. Pokud na jedné straně Eh, pracujeme na předpisu, který by měl zlepšit stabilitu, finanční stabilitu, tak nemůžeme eh, dělat ústupky na druhé straně. A mm, to, eh, protože některé tituly, státní tituly přece nemohou být předmětem risk-free hodnocení. To byly naopak tituly, které byly velice devastující, takže mm, to je zásadní. Děkuji. Děkuji. Gerolf Anemalc. Děkuji, pane předsedo. Já jsem připraven vyčkat na dokument, ale nemůžeme čekat týden po týdnu a bylo by na čase, abychom se pustili do práce. Nic příliš nového od poslední rozpravy nenastalo v posledních týdnech v tisku, ve finančním tisku se o tom hovoří. Například eh, se to objevilo v rakouském systému. Jsou na 54 procentech, tedy po prvním výpočtu, to znamená, že podle mého soudu ukazuje, že jeden mýtus zmizel. Systém pojištění vkladů je často využíván přehnaně a by... je zobrazována jako bankovní unie, která zajišťuje, že velké banky zaplatí za ty zlé a dokonce drobní držitelé státních dluhopisů jsou také postiženi, i když to nejsou žádní velcí kapitalisté. A chtějí se dokonce pustit do vkladních knížek, kde je více než 100 000 euro. A musíme se zbavit i dalších mýtů. Například eh, můžeme se klidně dotknout i v eh, vkladních knížek. Nic si nenamlouvejme, vytváří se tu propast. A je tu dělítko mezi severem a jihem. Spolu s kolegou Papadimu jsem na jihu by chtěli, aby to všechno bylo rychle hotové, aby vznikl nový systém a na severu Evropy vytýkáme, no, vytýkají, že nechceme věci uspěchat a že brzdíme. Pan Dombrovský to a Jonathan Hill to také řekli. Já už jsem to uvedl minule. Musíme se o riziko dělit, abychom ho mohli řešit. A nestabilní bankovní systém by nebyl problémem jenom Jižní Evropy, ale hrozí, že to také postihne země severu, zejména pokud by explodoval systém a to znepokojuje severní Evropu a nemůžeme to protlačovat silou. Já bych byl sám spokojen, kdyby existovaly dostatečné pojistné mechanismy v jednotlivých zemích, které by nebyly pošlapávány naším mechanismem. A kdyby to nebylo spravedlé, tak nemůžeme tady zaručit, že to bude vyvážené pro celou Evropu. i když bychom nebyli schopni to riziko spočítat. A osobně jsem názoru, že i kdybychom to dokázali, tak by se rychle ukázalo, že tu existuje jasné rozdělení sever-jih skrze Evropský měnový systém. Děkuji. Děkuji. Před měs- asi měsícem vyšel zpravodaj ECB kde je velmi zajímavá tabulka, kde je míra státní pomoci v posledních letech. A když si to člověk přečte, tak to spochybní tu představu o, o konfliktu severích a jižní země, to znepokojení jižních zemí, že musí dotovat e, severské banky. A to, je, to vychází z historických záznamů, možná se historie změní. A nyní přejdeme k HDI. Prvním řečníkem je pan Zalba. Díky, pane předsedo, díky Ester, která odvedla velmi dobrou práci. Několik připomínek velmi stručně. Všichni se shodneme na tom, že bankovní unie potřebuje tři pilíře. Máme dva. Takže je logické, že uvažujeme o tom, že bychom měli uvést v život co nejdříve. Třetí pilíř, když k tomu přidáme, co říkala Silví, tedy politický kontext, který asi není optimální, o důvod více, proč urychlit eh, legislativní práci nad tímto návrhem. A já souhlasím se spravodajkou, musíme zavaz, zamezit morálnímu riziku a snažit se o nalezení řešení, které rozdělí riziko a riziko sníží. Takovým způsobem, abychom zvýšili finanční stabilitu, což je náš eh, společný cíl. Také zde byla řeč o souvislosti této zprávy a dalších věcí, na kterých pracujeme v našem výboru. Je jasné, že existují souvislosti mezi celou řadou záležitostí a pokud se díky tomu dost, dost, dostaneme k urychlení práce u této věci, tak tím lépe. Ale pokud tyto vazby jsou vzývány pouze proto, abychom zdržovali naši práci, tak to nepůjde. Nechtěl bych, aby se jedna věc stala rukojmím druhé. Naproti tomu mohou být, může být výhodné to spojit s něčím jiným. Juan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Dostáváme se k, nejdůležitější, k jedné z důležitějších rozprav našeho období. Je to významné téma volebního období, protože někteří to chtějí trošku zdržovat a můžeme, se, můžeme jednat o tom, zda systém pojištění vkladů bude snažit pro dopracování bankovní unie ale je jasné, že v našem výboru je většina proto, aby, i když EDIS není dostatečnou podmínkou, je to nezbytná podmínka. A e, teď se hodně diskutuje o e, možném moral hazard, o této újmě. A e, mm, moral hazard, o tom se teď hodně mluví. V minulosti jsme i řešili hodně o odpovědnosti a um, mechanismu dohledu, vysvětlím. Takže více než kdy jinde tento fond pro řešení bankovních krizí je důležitý eh, a Evropská centrální banka bude hrát roli dohledu, ale otázka pojištění vkladu, eh, pokud eh, tak zatím to je pouze na národní úrovni a ten, kdo bude dělat dohled, tak nebude řídit Eh, to pojištění eh, eh, vkladu. Je tady taková rovnováha mezi tím, kdo dohlíží a ten, kdo přijímá rozhodnutí a to je třeba korigovat systémem EBIS. Kromě toho chci zúraznit dva body. První je, že v rámci toho všeho, všech těch dodatečných opatření, které třeba přijmout, abychom snížili riziko. Tady především mám na mysli diskuzi o suverénním dluhu tak musíme se zamyslet nad regulací, výlučné regulací pro členské státy bankovní unie. A protože eh, tady by mohl potom vzniknout rozdíl eh, mezi těmi státy, které jsou eh, v euro a těmi ostatními. Mm, takže zde může být velký rozpor. A navíc ještě tady chceme mít jednotný finanční trh. Komise na tom pracuje, abychom měli tu unii kapitálových Mm, kapitálových trhů. A to by všechno tedy mohlo nakonec být spíše škodlivé. Potom, jaký je důvod eh, eh, krize suverénních dluhů, zadlužilostí států? Zdá se, že ta krize sem přišlo, přišla, nikdo neví jak asi, ale mm, teď je třeba eh, snížit expozice bank Eh, aby nebyly tak angažovány v eh, těch dluzích, státních dluzích, dluhopisech. To byl případ třeba Řecka. Ale když jsme vstoupili do krize, tak nebyla žádná bankovní unie a tehdy vlastně eh, ty, my jsme řešili bankovní krize v jednotlivých státech a potom z toho vznikla, vznikla krize suverénního dluhu, zadluženosti státu. A pokud bankovní unie by fungovala, tak Eh, my nebudeme řešit eh, stejné podobné krize eh, se státními dluhopisy. Proto je třeba i regulovat, řešit tu otázku suverénních dluhů. ten problém se pak sníží díky bankovní unii. Je třeba i vyřešit problém tzv. legacy debt, které jsme zdědili z krize a je třeba, abychom dali nový potenciál systém, celému systému, abychom dali nový potenciál aby, a potom je třeba, aby to byla aktiva bezriziková. A já myslím, že to stojí za to. Děkuji. Děkuji, Danuta Hübner. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říct několik slov k tomu, co eh, Ester nazvala stránka vkladu. A souhlasím s ní, že nevíme příliš, jak fungují národní systémy pojištění vkladu, ale víme, že budeme potřebovat harmonizaci a před tím, než EDIS vstoupí v platnost, výzvou bude také se dohodnout a rozhodnout, zda tato harmonizace proběhne předtím, než začneme schromažovat zdroje, jak jsme udělali v minulosti, anebo zda to bude proces paralelní. Taky si myslím, že ta harmonizace bude výzvou pokud jde o národní alternativy a možnosti rozhodování, a to se týká rozsahu délky pokrytí, způsobilosti vkladů, a některé státy využívají velmi velkoryse tato ustanovení. A také tu je určitý rozpor mezi Edisem a směrnicí o národních systémech, co se týče e, cílových hodnot. A jedna významná otázka která je důležitá v tomto kontextu, jsou alternativní opatření. A opět některé země eh, ve, ve své regulaci právě využívají této možnosti, ale v Edisu ta alternativní opatření se neobjevují. A mám drobné otázky na komisi. Jedna je právního charakteru. Skutečnost, že nařízení neupravuje přímé přenášení Eh, příspěvku z národních eh, fondů do fondu pojištění, znamená, že komise předpokládá, že bude potřeba mezivládní dohody o převodu prostředků. A druhá otázka souvisí se skutečností, že platební závazky nejsou uvedeny v Edisu, v návrhu o Edisu. Zdá budou tedy přijímány jako příspěvky do jednotného fondu a tak bych chtěla vědět, jaké jsou důvody pro toto opomenutí a jaká bude výhoda to něco takového umožnit a zařadit to Edisu. Děkuji. Kostas Mavridis. Děkuji, pane předsedo. Začnu zásadní otázkou. Jaký byl důvod pro vznik Evropské bankovní unie. A odpovím, se kterým se všichni shodnou. Odpověď byla, to je naše evropská reakce na finanční krizi s cílem oddělit banky od státu a suverénního rizika. To byl primární cíl. A v tomto duchu a no, s konstruktivní moudrostí jsme všichni dospěli jako Evropská unie k pochopení k takové struktuře, která se nazývá bankovní unii. A etika a politika většinou nejdou ruku v ruce. A proto chci položit tuto otázku opět. Jak jsme mohli vědět od samého počátku, že třetí pilíř, anebo libovolný pilíř nebude použit a zbývající pilíře tedy už nebudou stejné. Dnes dopoledne jsem se zúčastnil německé diskuse o pojištění vkladu a nejsem přes, překvapen, že některé argumenty přechází do této debaty na 100%. A mám pocit, když eh, jsme o tom diskutovali před několika měsíci, několik technických otázek zaznělo. Dnes technické otázky jsou počtu pěti nebo šesti. A za dva měsíce jich bude deset nebo dvacet. Myslím, že bychom měli být upřímní. Přejeme si mít bankovní unii v tom duchu, ke kterému, kterému jsme společně dospěli od samého počátku, anebo nechceme. Skončím, pane předsedo, dvěma stručnými poznámkami. Morální riziko. Strávil jsem mnoho let ve Spojených státech. Dlouhou dobu jsem tam byl a pokud kdokoliv chce, chce mít eh, systém pojištění vkladu s nulovým rizikem, a já to vám řeknu jako univerzitní eh, praco- profesor, tak eh, prostě takový systém nemůže vzniknout. A existuje diskriminace vůči vkladatelům. A ti z nás, kteří skutečně jsou znepokojeni rovnými podmínkami mezi soukromými podniky a soukromými bankami, tak i zde vznikají nerovné, nespravedlivé podmínky. My víme, že banky trpí v současné situaci. Děkuji, děkuji mnohokrát. Michal Tojer. Děkuji, pane předsedo, vážní kolegové. Chci říci, že musíme být velmi pozorní, aby nedošlo k rozdělení v Evropské unii a nevidím tu jasné dělítko. Někteří tvrdí, že něco takového je mezi severem a jihem. Myslím, že ten obrázek je mnohem diferencovanější a měli bychom se na něj dívat také diferencovaně. A v evropských smlouvách je zásada proporcionality a subsidiarity. A základní otázkou je pro mě, že my jsme již zavedli systém, abychom pojistili vklady lidí, ale není stejně využíván ve všech členských státech. Tedy proč, jaké jsou opravdové důvody, proč nedochází k využívání toho systému? Je to proto, že některé členské státy si nepřejí jej používat a nebo nemohou je využívat? To je první otázka. Protože kdyby to mohlo být vyřešeno, tak by asi nebylo, eh, tak by si se Medis nebyl výhodný. Druhá otázka se týká konkurenčního rámce. Já jsem byl šokován, když jsem si přečetl v německých novinách za nedávno, že velké soukromé banky v Německu, Deutsche Bank a Commerzbank, si nepřejí financovat eh, platby pro soukromé, pro fond soukromých bank protože nechtějí být solidární s menšími soukromými bankami. A víte, že existuje v Německu systém pojištění vkladu nad 100 tisíc euro v bankách. Takže zavedení evropského systému pojištění vkladu 100 tisíc euro již mění konkurenční rámec na trhu. A zatím se dost nemluví o tom, že ten systém, který je navržen komisí, se změní. Změní konkurenční situaci pro některé banky. A nedávno jsme zaznamenali studii eh, Goethe univerzity z Frankfurtu, že existují vědecké důkazy o tom, že náš regulační rámec znevýhodňuje malé a střední banky takže bychom měli tuto otázku vyhodnotit, protože není možné, aby reklační rámec znevýhodňoval malé a střední banky, ať jsou kdekoliv. Není to, nejde o národnost, ale mělo, měly by ty, být ty podmínky tedy stejné. Konečně Bernd Luke. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se musel přihlásit o slovo, protože různí řečníci tady říkali, že se všichni shodneme, že chceme třetí pilíř. Eh, já bych tomu rád mírně odporoval. My se všichni neschodneme, že chceme třetí pilíř. Já ho nechci. A já jsem eh, příspěvek eh, kolegy Tojera pochopil tak, že o tom třetím pilíři také není úplně přesvědčen. Já považuji ty argumenty, které tady zazněly pro Edis eh, jako vše jen nepřesvědčivé. Pan Mavridis říkal, že původní motivace byla údajně, že by se eh, oddělilo riziko státních fondů od rizik finančního sektoru. Reakce na tuto problematiku nabídl už Filip Lamberts. Žádná banka není nucená držet aktiva ze státního dluhu v zemi svého sídla. Samozřejmě chytré bance to není vůbec potřeba říkat, že by to tak jako tak nedělala. Protože se chce diverzifikovat, protože každý chce mít diverzifikované portfolio podle rizikovosti jednotlivých států. Takže to nemůže být opodstatnění třetího pilíře bankovní unie. Pak se tady snaží jmenovat, respektive jak si jsme ze stolu otázku morálního rizika, což však je fundamentální problém tohoto třetího pilíře a systému EDIS, tedy že až příliš pobídek je právě v oblasti morálního rizika. My už jsme viděli v roce 2010, že všich, skoro všichni tvrdili, že Eh, jeden z hlavních důvodů finanční krize bylo, že situace přílišného zadlužení na jihu eh, bylo to, že se předpokládalo, že dojde k bailoutu. Jinými slovy, že moral hazard, morální riziko, už tehdy existovalo. A pokud třetí pilíř bankovní unie teď zavedeme, dostaneme se do přesně té samé situace, protože všechny formy Eh, státní hospodářské politiky podkopají profitabilitu a tím pádem ovlivní riziko bankovních závazků. A riziko v této politice by vždy vedlo k tomu, že vláda by podstupovala vysoké riziko, protože by věděla, že banky jsou proti němu jištěny. Takže to je masivní problém morálního rizika. Správná odpověď zní, dokud budeme mít samostatnou politiku hospodářství, tak to znamená samostatné systémy záruk pro vklady v členských státech. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. A nyní zpravodajka. Děkuji. S posledními dvěma řečníky Máme celý přehled o stanoviscích nejen ve výboru, ale v širší rozpravě o Edisu. A právě proto jsem přesvědčena, že bychom měli být opatrní, měli bychom slovy pana Fernandese. A to je prvek, který nás, většinu z nás spojuje. Mo, mo, možná ne pana Anemance a Lukého, ale pro většinu z nás otázka je, jaká, jaké jsou správné podmínky, při nichž může Edis uspět. A v této diskusi se musíme posunout od zaslepeného ano, protože jsme to slíbili, anebo zaslepené ne v diskusi o tom, v jakých okolností můžeme udělat kroky kupředu. Takže navrhuji kolegům, abychom měli pracovní dokument o kontextu, v němž by měly být vytvořeny ty správné podmínky. A chci poděkovat panu Lambercovi za odpověď na otázku státního rizika protože navrhl možné řešení, což je eh, globální přístup, kde vyvažujete jednotlivé nástroje, které máte z jednotlivých zemí a vážíte riziko, které uplatníte na tyto dluhy. Takže to mi ve skutečnosti pomáhá řešit tuto otázku, tedy držet se eh, uspěchaného ano, mělo to už být včera hotovo a ne až dnes. A zaslipené ano, tady nepomůže v této diskusi. A také nepomůže diskusi říkat, můžeme to nadspat Němců do krku. Když chceme být úspěšní, abychom vybudovali třetí pilíř, ale většina z nás by si to přála, a v mé situaci pouze za správných podmínek, a tak jsem rozuměla poznámka pana Tojrada také, tedy pouze za správných podmínek. Potom bychom měli zajistit, že žádný členský stát na tom nebude hůře. Tedy máme pravidlo, že žádný e, věřitel by na tom neměl být hůře a nemůžeme vytvářet takový IDIS, který bude mít jeden, dva, tři, čtyři členské státy, které na tom budou hůře než na počátku. A otázka pana Torera je relevantní. Pro většinu lidí, kteří mají drobné vklady, mají tyto drobné vklady v bance svého členského státu s velmi omezenou přezraniční aktivitou. Své peníze mají v té bance, či nemají na vybranou, anebo protože té bance věří. Takže pouze ty větší banky, které mají přezraniční aktivity, jsou v jiné kategorii. To otázka pro procenty, kterou zmínil pan Teurer, je otázka úsměvná pro některé, ale je relevantní protože eh, řada těchto vkladatelů, protože jsou chráněni do 100 000 euro, také vlastně může být eh, dosažena podporou likvidity podle první fáze Edisu. A to jsou věci, které musíme projednat. Já neříkám, že to mu dávám přednost, jenom říkám, že pro mě, jako řekl pan Fernandez, to je vztah mezi velkými systémově důležitými bankami a velkou většinou menších bank, které mají velmi malou přeshraniční aktivitu. A dohled nad těmito bankami, a my víme, že ECB má jasný přehled o těch velkých, ale prozatím říkají, že musíme předpokládat, že dohled u ostatních bank na národní úrovni funguje také. A to jsou ty věci, o kterých musíme mluvit, abychom mohli dělat krok upředu. Omlouvám se, pane předsedo, Strašně ráda bych eh, zmínila více otázek, ale jsem vděčná kolegům, kteří odpověděli na ty otázky, které byly položeny v dřívějších krocích. Které kroky musíme udělat, které jsou ty správné podmínky a jak je musíme utvářet. A pan Lamberts to zmínil a to je velmi užitečné. Paní Ferreira řeknu, ano, dobře, pokud si přejete takový pracovní dokument, a vy byste byla v té kategorii, která to chce uspěchat, tak eh, pokud chcete, aby ten pracovní dokument se týkal nejen vytváření správných podmínek a povědomí vazeb, které existují, eh, a bez toho povědomí nevyřešíme tuto věc. Dobře, pokud si přejete, to navážu na návrh komise o Edisu a uvidíme slovy pana Lamberce, kde jsou ty mezery nejen ve stávající legislativě, ale také v návrzích Evropské komise. Ale opět, kolegové, chci vás vyzvat ke spolupráci. Prozatím to, co potřebujeme, není jenom konkrétní dokument, ale také konkrétní příspěvek pro tento dokument a zatím jsem eh, započítala e-mail pana Lukeho, Zatím mi to dali tři kolegové. Takže abychom zamezili situaci, kde nebudeme mít dokument, tak ta diskuse bude pořád pokračovat. Zapomněl jsem na pana Lunese, čtyři kolegové to odevzdali. Takže buďte trošku více kolegiální a pracujeme společně na tomto programu, abychom vytvořili tyto společné podmínky, aby IDIS mohl fungovat. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, říká pan předseda. Myslím, že je důležité, aby v návaznosti na výzvu zpravodajky, zejména s přilenutím k jednání a k pracovním dokumentu, pan předseda laskavě děkuje tlumočníkům za práci přes čas. Děkuji vám všem. Po rozhodnutí byla veřejné slyšení 23. a 24. května projednání návrhu zprávy 29. září. A samozřejmě se těšíme na vaše příspěvky pro pracovní dokument zpravodajky. Děkuji vám mnohokrát.